<clears throat> Vážené kolegyně, vážení kolegové, je 9 hodin a 6 minut, takže zahájíme dnešní jednání. První bod je bod číslo 9. Čeká nás prezentace komise na téma aktuální stav ochranných opatření Evropské unie, která se týkají ocely. A asi si vzpomínáte, že následkem eh, opatření USA, to znamená eh, paragrafu 232, který se týkal eh, oceli, jsme zavedli svůj ochranný systém, který se týká oceli, abychom chránili své, svůj ocelářský průmysl proti dopadům amerických obchodních opatření. Evropská komise nyní provede přeskum. Myslím si, že to musí být nejpozději 1. července. A dnes budeme debatovat o tom, zda tato opatření jsou v souladu, zda jsou efektivní a zda zlepšily situaci. To je takové zarámování dnešní debaty. A teď bych rád požádal zástupce komise, aby nás informoval o aktuální situaci, o tom, jak vypadá stávající situace. A vítám mezi námi našeho dobrého známého, pana Leopolda Rubinačeho, který je ředitelem eh, obchodního oddělení H pro obchodní ochrana opatření. Ano, děkuji, pane předsedo, přeji vám všem dobrý den. Je to tak, eh, komise schválila ochrana opatření, bylo to eh, na 26 kategorií Eh, oceli, bylo to 2. února tohoto roku a jak jste, pane předsedo, dobře říkal, tak ta opatření byla přijata na základě eh, velice znepokojivého vývoje na trhu a také zde známe pozici USA. Máme zde paragraf 232 zákona o rozšíření obchodu, který se týkal ocely, ale také se to týká obecně kapacity výroby ocele a také dalších restriktivních opatření, která se týkala ocely a která uvalili ostatní obchodní partneři. Všechna právní Eh, všechny právní požadavky byly splněny, zejména tedy komise zjistila, že v období mezi roku 2013 a 2017 došlo k absolutnímu nárůstu eh, v dovozu ocelových výrobků a někdy došlo k velice strmému nárůstu tohoto dovozu. Navíc ještě co je důležitější, je to, že komise zjistila, že na, eh, v důsledku tohoto strmého nárůstu došlo k situaci, kdy Ocelářství v Evropské unii eh, by mohlo být eh, ohroženo vážnou újmou, takže my jsme se eh, rozhodli, že je zapotřebí přikročit ke krokům ještě předtím, než by ocelářství v Evropské unii mohlo být opravdu ohroženo vážnou újmou. Cílem ochranných opatření je zabránit odklonu obchodu, který vypívá právě z toho, že se uzavírají trhy v USA a také jinde, ale zároveň chceme mm, zaručit, aby zde byl dostatečný tok výrobku do Evropské unie a dostatečný, dostatečné dodávky. Je také zapotřebí ještě upozornit, že Evropská unie není soběstačná ve výrobě ocely, musíme dovážet a také je zapotřebí si uvědomit, že všechny, všechny těch všech 26 kategorií ocelových výrobků, které padají do tohoto opatření, jsou také důležité pro různé další um, navazující průmyslová odvětví, která jsou rovněž umístěna v různých eh, částech Evropské unie. Proto pro nás bylo důležité zvolit vyvážený přístup a zajistit, že, eh, ten, mm, že celkové opatření bude vyvážené. Celkově se účastnilo 150 stran tohoto šetření, eh, uskutečnili jsme 93 slyšení a na konci, na závěr této velice složité um, operace jsme se rozhodli uvalit ochrana opatření, která jsou ve formě celní kvóty. Po vyčerpání celní kvóty se bude vybírat ještě dodatečné clo 25 Dále jsme se rozhodli najít nějaký způsob, jakým budeme schopni chránit eh, naše, náš průmysl, aniž bychom zároveň ale Eh, ohrozily dodávky, musíme zaručit také tradiční toky eh, dovozu a vývozu. Eh, chceme zabránit různému nutnému nějakému mm, vytváření zásob nebo nějakému, nějakým spekulacím. To znamená, máme zde také speciální kvóty pro historické dodavatele, kteří představují, mm, kde je to více než 5%, a pak zde máme také ještě reziduální kvóty pro ostatní, ty reziduální kvóty. budou k dispozici pro všechny dodavatele eh, pro mm, každé období původní, pro vlastně pro čtvrté, čtvrtletí, které začne 1. dubna, to znamená včera v podstatě jsme odpověděli, eh, jsme otevřeli tu čtvrtou část té celkové kvóty. Monitorujeme využívání a e, čerpání kvóty každý den. To výsledky monitorování naleznete na naší internetové stránce generálního ředitelství Taxud. Zatím e, máme pocit, že pro mm, většinu těch uživatelů kvot e, to nejsou žádné problémy. To znamená, že kvóty zatím nejsou plně vyčerpávány. Někdy je to tak, že dokonce tam je ještě velká marže, velký, velký prostor pro dočerpání té kvóty. A v některých případech je ale už ta kvota vyčerpaná na 100%. To znamená, že pokud by ta země chtěla i nadále dovážet do Evropské unie a překročila tu kvotu, tak by potom se byla splatná ta, bylo splatné to dodatečné clo ve výši 25 Zjistili jsme, že hlavní dodavatel který už tedy téměř vyčerpal tu kvotu, je Turecko. Turecko je naše blízký, je naším blízkým dodavatelem. Navíc eh, je také velice aktivním eh, dovozcem do EU. Pane předsedo, jak jste říkali, komise má pravidelně přeskoumávat tato opatření Domníváme se, že trh s ocelí je velice dynamickým trhem a pokud stanovíme kvóty na tři roky, tak by to bylo příliš dlouhé období. Proto jsme se rozhodli, že budeme pravidelně to ochranné opatření přeskoumávat. První přeskum se má eh, konat nejpozději 1. července tohoto roku, ale Nyní probíhají diskuse s útvary komise, zda by nebylo možné zahájit eh, ten přeskum dříve. Cílem tohoto přeskumu nebude nějak spochybňovat eh, ta ochrana opatření, spíše podívat se na to, zda by bylo dobré ty kvóty nějak upravit, nebo zda jsou zapotřebí nějaké úpravy té kvóty, třeba z toho důvodu, že bychom zjistili, eh, že třeba ta kvóta by se měla nějak jinak distribuovat mm, nebo nějakým způsobem zpravovat. Eh, musí to být všechno v zájmu Evropské unie, takže teď je eh, také otázkou, co je v našem zájmu, eh, zda něco budeme chtít změnit či ne. Hmm, máme zde dva prvky, které jsou důležité mít na paměti. Ta první věc, jak už jsem říkal, je důležité si uvědomit, že některé kvóty už jsou plně vyčerpány a zároveň zde máme různé zástupce dovozců do Evropské unie, kteří si stěžují, říkají, že vlastně teď už nebudou Eh, moci. dovážet eh, no, také vidíme, že některé rozvojové země jako Indonésie eh, začaly dovážet obrovská, obrovské objemy některých výrobků, ale podle pravidel VTO je to tak, že rozvoj, rozvíjející se země, které spadají pod 2% dovozu, musí být ušetřeny těchto kvot. Takže my jsme tehdy, když jsme na ty kvóty nastavovali, tak jsme využívali čísla, která byla tehdy k dispozici, to znamená někde v červnu 2018, ale třeba v tehdy Indonésie nebyla eh, pod tím Prahem 3%, eh, bylo to pouze u jednoho produktu. Eh, pak u té korozivzdorné ocely tam eh, ehm, najednou Indonésie začala vyvážet v obrovských množstvích, takže pro nás je důležité se podívat nyní na to, zda Indonésie, případně další rozvíjející se země, už náhodou nepřekročili ten práh 3%. Pokud by tomu tak bylo, tak je zapotřebí se rozhodnout, zda by teď neměla, neměly ty země také eh, začít eh, uplatňovat ehm, ty podmínky, které se týkají těch těch ochranných opatření. Také chci říci, že řada eh, světové obchodní organizace, zejména Turecko, Brazílie, Tchajvan a Rusko, eh, oznámili svůj záměr uvalit vyrovnávací opatření, která mají kompenzovat obchod, který údajně je, nebo obchod, o který tedy přišli, podle nich. My jsme v kontaktu s těmito členy VTO pro nás je zásadní, abychom eh, se drželi dvou hlavních bodů. Za prvé chránit mm, dodržování pravidel v rámci Světové obchodní organizace a pravidla VTO samozřejmě umožňují určité tyto kompenzační postupy, ale musí to být až tři roky po uvalení těch původních opatření. To znamená, pokud by se hovořilo o nějakých kompenzacích, tak eh, ta jednání mohou začít eh, nejdříve v roce 2021, rozhodně ne nyní. Myslím si, že je důležité, aby i ti ostatní mm, znali tuto situaci. Chceme také říci, že uvalení těch ochranných opatření mm, není něco eh, jaksi bez nějakého odůvodnění. Rozhodli jsme se k tomu, protože to je v rámci zájmu Evropské unie. Děkuji, já jsem se chtěla um, vyjádřit uh, ještě k jedné věci, k Indonésii. Vy jste říkala, že uh, tento rozvojový stát není vázán těmi opatřeními 3%, ale um, tady se hovoří o dovozech z Indonésie, to je to celý o asi 10% a uh, 18 u dvou typů ocely. A mě by zajímalo, jestli komise má nějaké informace ohledně těchto procent, protože vy říkáte, že pokud je od roku 2018 je to méně než 3 zatímco průmysl říká, že je to 10,1 takže by mě zajímalo, v čem eh, vězí tento eh, rozdíl eh, proč komise říká 3% a průmysl 10% průmysl je v problémech a proto bychom měli toto eh, uspůsobit eh, aktuálním informacím. Neměli bychom čekat na příští revizi. Scholz. Děkuji, Helmut Scholz. Uh, thank you, chair. Děkuji, pane předsedo. Děkuji za velmi konkrétní informace. Já mám ještě další otázky. Za prvé, mohl byste nám říci, jaký byl, jaké byly závěry nejnovější eh, schůzky fora? G20 pro ocel, protože to se nedávno konalo a skutečně je třeba na tu záležitost nahlížet z globálního hlediska a zabývat se tím, jak celkově překonat tyto bariéry na trhu s ocelí. Druhá otázka, ta se týká pravděpodobně snížení některých typů dovozů ocelových produktů eh, ze USA vzhledem k našim ochranným opatřením na výrobky z ocely po přijetí opatření podle paragrafu 232 na straně USA. co to, jak situace vypadá dlouhodobě? Jaké jsou vaše výhledy? A co to znamená pro eh, plánované zahájení vyjednávání s USA? Považujeme stále za nezbytné požadovat naprosto jednoznačně odstranění jakýchkoliv dalších cel, která uvalily USA na, na Evropskou unii podle paragrafu 232. Děkuji, děkuji mnohokrát, pane předsedo. Děkuji, Leonardo, za poskytnutí přehledu o tom, kam komise míří. A myslím si, že eh, ono je těžké tady do toho eh, nezaplést Brexit při každé příležitosti, ale je zajímavé, že v nedávných dnech se hovoří ve Spojeném království o tom, jaké jsou přínosy celní unie a někteří tvrdí v Británii, že bychom byli schopni bránit lépe náš ocelářský průmysl mimo EU než v rámci EU. A je tady hezké, že tady slyšíme, že Evropská unie se chystá eh, uvalit tato ochranná opatření. Vzhledem Především eh, vzhledem k tomu, že tady Velká Británie dlouhodobě bránila i zesílení, posílení opatření na ochranu evropského trhu. A mám v podstatě podobnou otázku jako kolegyně ohledně Indonésie. Týká se toho, jak rychle by bylo možné se přizpůsobit, vzhledem k tomu, že brzy budeme mít k dispozici nejnovější údaje z tohoto sektoru. Myslím si, že tohle je takový test toho, zda model OECD pro řešení přebytečné kapacity funguje, protože eh, přístup G20 využívá OECD jako sekretariát. A je tedy otázka, zda tento přístup skutečně bude užitečný. Mě zaujalo to, co jste říkal, a sice, že tři roky jsou příliš dlouhá doba. Nicméně ne, v tuto chvíli nemáme pocit, že by se měl přístup Spojených států nějak změnit, takže skutečně je otázka, zda ty tři roky jsou opravdu příliš dlouho a jestli existuje nějaká naděje na to, že se přístup vlády USA změní. A nebo jestli budeme muset přece jenom uvalit nějaká ochranná opatření, abychom reagovali na unilaterální opatření USA. Děkuji. Dovolte také příspěvek za, za mě. Vy jste hovořil o tom, že je iracionální, že některé země okamžitě využijí tuto svoji kvótu. Já se moc omlouvám, zapomněl jsem na pana Pekita. Budu hovořit holandsky. Děkuji, pane předsedo. Uzavření trhu USA a přebytečná kapacita, především v Ázii, v Indonésii, vedly k značnému tlaku na evropský ocelářský průmysl. E, tržní ceny niklu mají také velký vliv na dokončené výrobky z ocely a právě tam dochází k nekalé hospodářské soutěži ze strany Indonésie. E, konkur- kapacita v rámci konkurenceschopnosti, pokud jde o Indonésii, je založená především na cenách niklu, protože ty jsou daleko nižší než tržní ceny jinde. A to vzhledem k mechanismu, který se využívá a je tam naprosto narušena rovnováha mezi poptávkou a, dod, eh, poptávkou a nabídkou. My bychom tedy chtěli požádat komisi, aby zahrnula Indonésii do těch ochranných opatření a do toho přeskumu, který má proběhnout. Děkuji, pan předseda. Vracím se ke své otázce. První se týká té iracionality v tom smyslu, že některé země využijí svoji kvotu i hned. A jaký je potom dopad? Měli bychom se skutečně tedy vrátit ke kvótám stanoveným čtvrtletně, aby tam byl prostor potom pro zbytek roku, anebo bychom spíše měli stanovovat kvóty případ od případu, anebo bychom měli omezit přístup k těchto zemí k těmto kvótám. Jaký by byl nejlepší přístup, abychom zajistili stabilnější využívání kvót? A potom druhá otázka se týká toho pětiprocentního navýšení. Zdá se mi, že tady možná zacházíme příliš daleko vzhledem k nedávnému vývoji na trhu oceli v EU. Takže se chci zeptat, jak se k tomu staví komise. Bude komise ještě přeskoumávat to pětiprocentní navýšení, protože trh s ocelí je velice křehký a nejnovější výhledy, pokud jde o růst v rámci EU, nevypadají úplně slibně. Takže nevím, jestli nenazrál čas na změnu té pětiprocentní částky. Děkuji mnohokrát. Dovolte, abych začal Indonésií. Uvalení ochranných opatření vždycky podléhá řádnému postupu a samozřejmě také vyjednávání mezi stranami. A také to vždycky záleží na konkrétních datech. My jsme využili pro toto naše šetření nejnovější data, která jsme měli k dispozici, a to byla data do června 2018. A ve svých dopisech nám potvrdili i zástupci průmyslu v rámci EU, že do června 2018 Indonésie nepřesáhla ta 3 Zdá se ale, že Indonésie překonala tu hranici 3 od poloviny roku 2018. A oficiální statistiky EU vydal Eurostat asi před dvěma až třemi týdny. Důležité ale je, abychom měli možnost nejenom řádně propočítat relativní podíl na dovozu, ale také je důležité, abychom to provedli tak, že i jednotlivé strany a aktéři, kteří mají zájem na těch ochranných opatřeních, se vyjádřili k našim aktivitám. To znamená, to, zda země bude zařazena do ochranných opatření nebo ne, nezáleží jenom na čistém matematickém výpočtu. Evropská komise tady musí zohlednit celou řadu dalších prvků. Já vím, že někteří mají za to, že to je příliš mnoho, ale to je cena, kterou platíme za to, že máme systém založený na zásadách právního státu. Musíme tedy provést podrobné šetření a musíme umožnit jednotlivým stranám, aby se vyjádřili. A z tohoto důvodu Máme za to, že je důležité takové šetření a přeskum tady potom provést. A zdá se skutečně, že v některých oblastech těch ochranných opatřeních mm, je situace naléhavá, takže, jak jsem říkal, zvažujeme, že bychom zahájili ten přeskum už dříve než v červenci letošního roku, jak bylo oznámeno. Ale jde spíše o to, že si skutečně chceme být jisti, že ten postup proběhne řádně. Obávám se, že nemohu vám říci eh, nic o výsledcích eh, jednání eh, Fóra pro ocel, protože nemám k dispozici ještě úplnou zprávu, ale pane Šolci, obrátím se na vás co nejdříve, jakmile ta, tyto zprávy budu mít. Pokud jde o situaci na trhu oceli, naše pozice je velmi jasná. Opatření podle paragrafu 232 Spojených států jsou nelegální podle pravidel VTO, protože nedodržují podniky eh, podmínky podle dohody o ochranných opatřeních na úrovni VTO. A řešením je to, že Spojené státy by měly svá opatření, která se týkají ocely, stáhnout. Až se to stane, tak největší hrozba pro odklon obchodních toků z třetích zemí do EU, by se mohla, mohlo by to, toto riziko už být tedy menší potom. Takže jakmile stáhnou Spojené státy svá ochranná opatření, pak se rozhodneme, zda je nebo není potřeba nadále mít naše ochranná opatření. Nicméně ten první krok musí učinit Spojené státy. Když jsem hovořil o těch třech letech, tak jsem v podstatě hovořil o dvou věcech. Za prvé, podle pravidel VTO ochrana opatření, která trvají déle než tři roky, potom eh, otevírají možnost eh, kompenzací, obchodních kompenzací. To znamená, že by to stálo Evropskou unii poměrně mnoho peněz, protože dovážíme velké objemy ocely. Ale co je nejdůležitější, podle našeho názoru, je to, že přes všechna tato restriktivní obchodní opatření, která eh, jsou uvalena uvalovaná podle celého světa, po celém světě, se trh s ocelí vyvíjí velmi dynamicky. A proto si myslíme, že zmrazit situaci na evropském trhu od 2. února 2019 na tři roky, že by to možná nebylo úplně moudré. A z tohoto důvodu jsme se rozhodli, trošku výjimečně, provést takovéto, takovýto přeskum, protože přeskum eh, nevyžaduje ani naše nařízení, ani pravidla VTO, ale je to něco, co jsme se eh, rozhodli udělat, protože máme za to, že je důležité zajistit nějakou dynamiku při uplatňování těchto ochranných opatření. A nedávný vývoj, především například v Indonésii, ukazují, že jsme se asi úplně nespletli. Takže to jsem tím chtěl říci. Takže má, jsme si vědomi té naléhavosti, pokud jde o zařazení eh, Indonésie. Víme, že pan předseda Tajany také psal předsedovi Junkerovi ohledně této věci, takže to bereme na vědomí. Pane Lange, teď k vašim, k vašim otázkám. Já si myslím, že rozhodnutí mít konkrétní alokace celních kvót v porovnání tedy s kvótami stanovenými pro jednotlivé země nebo globálními kvótami, že tento systém je výhodnější, protože zajistíme, že nebudeme mít jednoho nebo dva velice konkurenceschopné eh, dovozce na trh EU, kteří by jaksi ovládli celý trh, celý podíl. Pokud jde o produkty, kde existuje určité eh, napětí, tak tam, kdybychom měli jenom jednu globální kvótu, tak upřímně řečeno si ne, nejsem jist, jestli by potom Turecko neovládlo úplně celou tu kvótu. Takže tam eh, si myslím, že právě ten postup, kdy jsme stanovili kvóty pro jednotlivé země, zabránil tomu, aby jedna konkrétní země ovládla trh. Jestli to racionální nebo není racionální, to nevím, ale myslíme si, že prostě nadbytečná kapacita existuje u e, řady obchodních partnerů EU, nejenom v Číně. A někdy pro některé země je důležité prostě e, vyvážet za každou cenu bez ohledu na okolnosti. Takže uvidíme v průběhu přeskumu, zda se ukáže, že bychom měli nějakým způsobem ty kvóty realokovat, a nebo zda se ukáže, že je třeba zpřístupnit globální kvótu dříve než v posledním kvartálu, nebo třeba vůbec. Ale moje, můj základní dojem je takový, že eh, tento postup náš prozatímní je nejlepší zárukou proti spekulativním hm, postupům. Pokud jde o 5%, ano, ocel, je produkt, který víceméně sleduje vývoj hospodářského růstu a bohužel výhledy pro hospodářský růst v EU nejsou v tuto chvíli na úrovni 5%, což je škoda. A máme za to, že tady 5% navýšení je spíše vyšší na druhé straně ale máme pravidla VTO, která jsou závazná a je třeba tady postupně eh, uvolňovat tato ochranná opatření a pravděpodobně si vzpomínáte, že naposledy, kdy jsme měli ochranná opatření pro ocel, tak tam bylo navýšení o 10%. Takže takže ano, je to kompromis mezi 0% a 10%, stanovili jsme tedy 5%. Ale není proto žádná jiná jaksi nejsou proto žádné jiné podklady vědecké, než to, že je to kompromis. A úplně poslední moje připomínka k této věci je ta, že eh, uvalit ochrana opatření, aby bylo možné uvalit ochrana opatření, tak potřebujeme v, ve příslušném výboru pro ochrana opatření mít eh, většinu, kvalifikovanou většinu. A jak víte, některé členské státy mají velmi různorodé eh, názory a proto jsme měli za to, že toto je nejlepší způsob, jak zajistit, že všichni budou, když nepřímo stejně spokojeni, tak alespoň stejně nespokojeni. Helmut. Mám ještě jednu doplňující otázku k Indonésii. Mm, z úplně opačného nebo jiného pohledu vlastně počakujeme, aby Mm, taková průmyslová odvětví snižovala svou produkci kvůli klimatickým změn. A pokud tady my usilujeme o diversifikaci indonéské ekonomiky, neměli bychom se zamýšlet nad tím, aby, e, nebo jak to udělat, aby Indonésie e, prošla určitým vývojem a aby, e, pokud jde o průmysl, e, tady byly ty věci e, zohledňovány, zohledňovány klimatické změny, protože pokud by se z této odvětví utlumilo, tak by to pro nás bylo také e, výhodné. Jak to komise zohledňuje tyto aspekty? My se tady zamýšlíme v nad ocelí, takže sledujeme to, co se děje na trhu s ocelí a nesledujeme uh, ostatní oblasti. To je samozřejmě politická otázka a diplomatická odpověď. Um, now we switch to point 10. It's also... Eh, bod 10 Eh, se také zabývá ochranou obchodu. Jde konkrétně o výroční zprávu o činnostech na ochranu obchodu a já tady eh, předávám bez prodlení slovo kolegovi. Děkuji. Eh, mezi pokud jde o tedy modernizaci obchodních nástrojů, tak eh, si Evropský eh, parlament ptal, abychom tady měli dlouhou zprávu o aktivitách eh, TDI a my zde máme zprávu, kterou komise přijala před několika dny a rozhodli jsme se, že se pokusíme předložit vám tuto zprávu před koncem volebního období, protože eh, v minulosti to vždy probíhalo v druhé polovině roku. My jsme si říkali, že je to ale důležité, protože během tohoto legislativního období jsme eh, tady vedli největší počet diskuzí o ochraně obchodu a proto jsme se rozhodli, že vám představíme tuto zprávu a konkrétně se zaměříme na dvě věci. Jednak Eh, co požadují nová modernizovaná pravidla eh, ve vztahu k aktivitám v roce 2018, ale říkali jsme si, že je potřeba podívat se zpět i na celou eh, legislativní aktivitu během Junckerovy komise. Závěry naší zprávy hovoří o tom, že během těchto pěti let Tady mm, bylo náročné politické klima, atmosféra, ale my jsme to vše dělali efektivně a vyváženě, tak abychom předložili to, co jsme přislíbili, tak abychom využili všechny nástroje, které máme k dispozici. Nyní eh, se doníváme, že jsme ochránili pracovní místa v průmyslu Evropské unie. Ta opatření, která byla přijata během Junckerovy komise, umožnili zachovat více než 124 tisíc Eh, přímých eh, pracovních míst v průmyslu, ale eh, když se podíváme do konce roku 2018 a zholedníme všechna opatření, tak jsme ochránili 320 tisíc pracovních míst v průmyslu před nekalou konkurencí. Jak chráníme pracovní místa? Hlavní eh, důsledky antidumpingových eh, a antidotačních opatření se zaměřují na to, aby se vlastně eh, zmírnili, zmírnili nedobré dovozy do Evropské unie. Máme dopad na omezení takových dovozů asi až 90 v posledních případech. Evropská unie je ovšem komplexní ekonomikou a každý produkt, který je dovážen, se používá eh, vlastně v celém eh, řetězci eh, procesů, takže proto se snažíme, aby to vše probíhalo za co nejnižší náklady pro Evropskou unii a průměrná opatření, která uvaluje Evropská unie, jsou Eh, přináší nižší náklady než u jiných partnerů v průměru, například eh, když to srovnáme s USA, ale nemá to negativní eh, dopad na a snažíme se potírat Eh, různé eh, dotaze, mm, dota, pardon, subvence, eh, měli jsme různá vyšetřování během roku 2014 až 2018 a také tady máme celou řadu konkrétních příkladů co jsme, toho, co jsme zjistili v různých vyšetřováních. Další aspekt, který nám umožňuje sledovat efektivitu, je to, co to, co vyplývá z přeskumu před eh, uplynutím platnosti. Eh, Tady se také to, co jsme udělali, abychom se prátnili eh, zemím, aby proti nám uplatnila různá nelegální opatření. Uvádíme tam celou řadu příkladů. Je tam asi 70 intervencí komise kdy komise zakročila proti eh, takovýmto producentům v třetích zemích. V té zprávě také zdůrazňujeme významné legislativní reformy, které proběhly během tohoto volebního mandátu. V tomto ohledu také odkazujeme na jednu věc, která je pro Evropský parlament nesmírně důležitá, a to je problematika sociálních a environmentálních aspektů ve vyšetřování v oblasti ochrany obchodu. Modernizace ochrany obchodu ovšem bohužel vstoupila v platnost až v roce 2018 a proto ke konci roku 2018 nebylo k dispozici dostatek podkladů eh, tak abychom mohli podat podrobnou zprávu o naší aktivitě, takže budeme eh, muset vyčkat eh, ještě na rok 2019 a ty podklady, které získáme během něj. Ale máme tady celou řadu šetření, která začala v rámci těch nových pravidel podle těch nových pravidlech a tam samozřejmě ve všech těchto řízeních sledujeme právě sociální a environmentální eh, aspekty. Doplnil bych možná ještě jednu zajímavost. Hovoříme eh, nebo podáváme informace také o eh, návštěvách v místech, které proběhly v roce 2018, o ověřovacích eh, návštěvách a tam z toho vyplynulo, že mm, tam bylo asi 1978 člověko dnů práce zaměstnanců komise, kde vlastně eh, jeli na místo uvnitř Evropské unie nebo mimo Evropskou unii a eh, sledovali, co se děje a kontrolovali, zda to, co se děje, vychází z co nejpřesnějších eh, faktů. Myslím si, že to by pro tuto chvíli stačilo a samozřejmě velmi rád odpovím na všechny vaše dotazy a komentáře. Irma? Děkuji, pane předsedo. za vysvětlení. Děkuji za vysvětlení a ráda bych položila dvě otázky. Za prvé, pokud jde o nové nástroje na ochranu obchodu, zajímalo by mě, Jaká očekávání s tím spojujete? Co jste čekali, pokud jde o EPI, eh, e tedy nástroj eh, pro mezinárodní zadávání veřejných zakázek? Do jaké míry bude tento nástroj podle vašeho názoru uplatněn do konce roku? Na radě se o tom diskutovalo, ale vše bylo eh, velmi oslabeno a podkopáno a proto by mě zajímalo, jak se k tomu stavíte vy. Pokud jde o ty ochranné doložky. K tomu se vztahuje má druhá otázka. Před chvílí jsme hovořili konkrétně o oceli, ale tyto ochranné doložky se vztahují k různým odvětvím, mezi kterými je potřeba rozlišovat. Jsou tam velmi průmyslové eh, sektory, ale pak se to týká i zemědělství. A e, u nás například se v té souvislosti dějí e, různé jevy ve Valencii, dovážíme citrusy e, z Afriky a tam je potřeba k tomu přijmout ještě další opatření. Myslíte si, že když dochází eh, k takovým situacím, je možné vznést vlastní podnět, pokud má, má daný orgán k dispozici dostatek informací? Má Evropská komise k dispozici nástroje na to, aby zjistila, eh, že jsou dány podmínky pro spuštění ochranných eh, doložek? Máte takový mechanismus, jste na to připraveni, Helmut Scholz? Děkuji, pane předsedo a chtěl bych vám poděkovat za velmi podrobné informace. Mám k tomu doplňující otázku. Eh, byla tady nová legislativa, komise a rady a eh, to se týkalo eh, antidumpingových opatření, antisubvenčních opatření a je tady také možnost sledovat sociální a environmentální dumping v té metodoli, strategii. A mě by zajímalo, do jaké míry se to už používá v praxi. Eh, jak se to eh, řeší tam, kde na to narážíme. Eh, další otázka. Měli jsme tady zprávu o Číně o ekonomické situaci v Číně a jaké výzvy to přináší pro EU. A mě by zajímalo, do jaké míry chcete připravit zprávy i o jiných zemích, protože Minule, eh, když jsme eh, se zabývali tou zprávou o Číně, tak jsme si říkali, že to není eh, jediný případ, nebo zkrátka zajímalo by mě, jestli máte i nějaké země, na které se zaměřujete, třeba na Vietnam. Ano, děkuji. Já mám také dvě otázky. Jedna se týká té alternativní výpočtové metody. O tom jsme velmi intenzivně diskutovali, tedy eh, v souvislosti s Čínou. A byl tady tlak ohledně té metody výpočtu. A zajímalo by mě, jak to vypadá v tuto chvíli. Bylo to schváleno, zatím jsme nedostali žádný signál a zajímalo by mě, eh, jak eh, to vypadá s touto legislativou do budoucnosti. Druhá otázka, ta se vztahuje ke konkrétní eh, aktivitě antidumpingových opatřeních, pokud jde o klasifikaci produktů a pokud jde o možnost malých a středních podniků prosadit se. Eh, hodně se diskutovalo o správné klasifikaci produktů a o tom, že ale ve skutečnosti není eh, přístup eh, k tomu, aby se vedla skutečná diskuze s komisí. Tady samozřejmě vždy někdo z toho něco vytěží a někdo mm, prohraje. A pokud to o malé a střední podniky, tak ty samozřejmě se zaměřují na specifické produkty, mají specifickou produkci. Mě by zajímalo, jestli pro ně existuje skutečná možnost své obavy eh, prosadit nebo nechat zaznít ten hlas tak, aby mi se vyslyšela. So thank you very much. Um... Děkuji. Pokud je o nástroj pro zadávání eh, zakázek na mezinárodní úrovni, eh, což byl jeden z bod té agendy, tak komise přijala toto sdělení o Číně, v němž eh, se prioritně zaměřujeme právě na otázku nástroje pro mezinárodní zadávání zakázek a my víme, že to je složité, protože rada nebyla schopna dospět k pozici, nebo to bylo složité, ale komise nadále na to naléhá a myslíme si, že to je důležitá součást legislativy a bylo by v zájmu Evropské unie, aby ji přijala, tak aby byla schopna čelit nejrůznějším hrozbám, které ze strany třetích eh, eh, zemí a eh, Číny existují a proto doufám, že bude možné, aby obě legislativní instituce ten nástroj přijali co nejrychleji. Myslíme si, že je to velmi důležité, pokud jde o to, jak ten systém funguje. Ty pojistky, to je trochu něco jiného eh, než protidumpingové protisměční opatření, protože pokud jde o toto opatření, tak to může být vyžádáno členskými státy a nejen evropským průmyslem. Ten systém eh, pojistek funguje na základě stížností evropského průmyslu a je důležité, aby ty stížnosti byly předkládány, protože teprve potom můžeme začít vyšetřování eh, ohledně eh, těch dovozů za neférové ceny a eh, my musíme vědět, jestli o to průmysl má zájem, nebo je to pouze evropský průmysl, který nám může sdělit informace o tom, v jaké je situaci a co se v té oblasti děje. Um, máme eh, tady úřad pro stížnosti. Evropské podniky, eh, evropský průmysl se na nás může obracet. My jsme nikdy neodmítli nějaké setkání, jsme tady, abychom pomáhali podnikům a abychom se zamýšleli nad tím, zda ten nástroj může být uplatněn. Pokud tomu tak je, tak samozřejmě vždy ten nástroj chceme uplatnit náležitě přísně. Takže myslíme si, že není potřeba ten systém změnit, ale společně bychom eh, měli eh, více zveřejňovat informace o těch nástrojích a postarat se o to, aby členské státy a evropský průmysl byli informováni o tom, že ty nástroje existují. Je pravda, že tyto nástroje eh, jsou více využívány průmyslovými svazy, které jsou v Bruselu dobře organizované. To je pravda tuto chvíli se snažíme oslovovat členské státy a seznamovat je s nástroji, které máme. Snažíme se zvát zástupce členských států na výboru pro ochranu obchodu. Eh, mluvíme s nimi o tom, že by bylo možné zorganizovat různá setkání i třeba se sociálními partnery, Měli jsme před několika týdny takové setkání v Rakousku, to bylo nesmírně zajímavé, tam je samozřejmě možné, aby eh, se lidé propojovali a chceme v takových aktivitách pokračovat. Pokud jde o druhou otázku pana Langeho, webové stránky komise mají eh, takové vodítko pro podávání stížností a pro malé a střední podniky. A ono je velmi důležité, aby se na nás podniky a e, lidé zkrátka obraceli. My jsme e, samozřejmě k dispozici a nikdy jsme neodmítli pomoc těm, kteří měli nějaký problém. Máme různá opatření e, také pro malé a střední podniky. To znamená není problém, aby malé a střední podniky používaly nástroj, o kterém hovoříme, ale problém je zorganizovat se na evropské úrovni, protože ty nástroje nejsou nastaveny tak, aby chránili malé a střední podniky v jednom členském státě, ale v celé Evropské unii. To znamená, že ten požadavek propojit se, združit se, ten tam je, ale to je v podstatě jediný požadavek. Jinak my samozřejmě jsme k dispozici a jsme vždy velmi potěšeni, když se můžeme setkat se zástupci eh, průmyslu nebo podniků, abychom se posunuli tam, kam je třeba. Podmínky pro zahájení šetření, ty jsou restriktivní, ano, tak to je. Ale to je ta cena, kterou musíte být ochotni zaplatit za systém, který bude důvěryhodný funkční. Pokud jde o socioenvironmentální normy, tak eh, si asi budete pamatovat na jednání v rámci trialogu, kde jsme zastávali názor, že kompromisní text, který jsme dosáhli, je ten nejlepší možný, který jsme dosáhnout mohli, eh, kde jsme se snažili tedy omezit eh, sociální dumping, environmentální dumping nebo dumping jako takový. Snažili jsme se zahlednout, zahrnout tam právě socioenvironmentální aspekty a v našich šetřeních to začínáme zohledňovat. Zohledňuje se, mm, nebo závisí to samozřejmě eh, na té, které třetí eh, zemi, eh, mm, je tam ta antidumpingová metodologie a Eh, pak je tam, eh, jsou tam ta pravidla eh, TDI a hm, to pravidlo těch cen. Ve většině šetření, které jsme zatím zahájili v rámci těch nových pravidel, hm, se tím zabýváme. Ty případy se tam vyskytují. A já si myslím, že to je maximum, kam můžeme zajít s ohledem na vícestranná pravidla. Um, začínáme se zabývat zeměmi podle uh, počtu opatření, která přijímáme proti zemím první Čína, druhé Rusko a um, tuto chvíli se k tomu sepisuje zpráva. Nemohu vám v tuto chvíli přesně říci, kdy ta zpráva bude k dispozici, ale budeme jistě potřebovat několik měsíců předtím, než tu zprávu dokončíme. Jakmile eh, dokončíme zprávu s Ruskem, uvidíme, zda bude potřeba zabývat se eh, zprávami na jiné třetí země, Eh, jde samozřejmě o země, kterými se pravidelně zabýváme, ale v posledních eh, třech letech si nepamatuji, že bychom se tedy, že bychom řečili eh, nějaký problém s Větnamem. Pokud jde o tu novou o metodu výpočtu, tak Čína požádala o panel a v tuto chvíli zvažuje nejrůznější uh, hmm, emise Takže zkrátka řeší se to a samozřejmě jsme k dispozici. Thanks a lot, but perhaps you can give a little more... Ano, děkujeme za lepší vhled do té situace. Jak to vypadá s tím vyjednáváním s tou Čínou? Myslíte si, že je, zde, že, je to chování takové umírněnější teď? No, já si myslím, že z Číně se zkrátka naše nástroje na ochranu obchodu příliš nelíbí. A mm, Čína si myslí, že to, ten nový výpočet antidumpingový je, mm, že je diskriminuje. My s tím samozřejmě nesouhlasíme. Um, takže i ten, i, i toto je vlastně věc, která se neustále vrací v těch jednáních s Čínou. Uh, Mm, otázkou je, je to tak důležité pro Čínu? Já si myslím, že asi ano, ale na druhé straně, jak už jsem říkal, my máme své nástroje a chceme je uplatňovat, ale samozřejmě uplatňujeme je plně v souladu s předpisy Světové obchodní organizace, takže mm, používáme pouze to, co máme k dispozici v rámci VTO, ale mm, zcela jistě Čína s tím příliš spokojená není. Děkuji tím jsme ukončili bod 10 a nyní vyhlašuji čtyřminutovou přestávku a po ní začneme s hlasováním. Eyes to the right. Eyes to the right. No. Order. <laughs> so, dear Vážené kolegyně, vážení Eh, kolegové. poprosila jsem vás o klid v sále. Přistoupíme k hlasování. Čeká nás vlastně poslední hlasování ve výboru INTA v tomto legislativním období. A jedná se o uzavření mezinárodní dohody o olivovém oleji a stolních olivách. Budeme hlasovat pouze jedenkrát. Doufám, že máte všichni sebou hlasovací karty. Já mám svou zde. Takže můžeme začít. Nejprve proběhne zkušební hlasování. Zahajuji toto zkušební hlasování. Všechno funguje. Končím hlasování. Dobře, takže teď můžeme již přistoupit k opravdu poslednímu hlasování tohoto legislativního období v tomto výboru. Zahajuji hlasování o této zprávě. Hlasování ukončeno. a jednomyslně byl tento návrh doporučení schválen. Děkuji. A můžeme přejít k bodu 12. Máme zde zprávy o činnosti monitorovacích skupin. Eh, v posledním eh, legislat, eh, pardon, v těch posledních týdnech zde máme zprávy o dvou monitorovacích skupinách. Jedna se týká Jižní Asie a jedna se týká východoafrického společenství. Prosím všechny o klid v sále. Takže nejprve monitorovací skupina, která se týká Jižní Asie. Mm, zde nic zvláštní, nebo žádná zvláštní oznámení nemáme. Je zde pan Karim. Pan Karim právě přišel. Chairman, my apologies. Vážený pane předsedo, omlouvám se, říká pan Karim. Eh, takže nejprve mi děkuji za slovo, děkuji všem ostatním, že jsou přítomní. A chtěla bych eh, trošku říci něco o monitorující skupině pro Jižní Azii, což je pod skupinou tohoto výboru. Eh, vedli jsme různá eh, diskuse, zejména se to týkalo provádění paktu o udržitelnosti. Bylo to jednání s panem Mohamedem Šahadem Husajnem, Eh, v únoru 2019 pan velvyslanec Bangladeš Hosain navštívil naše jednání. Děkuji jemu i děkuji eh, velvyslanectví. Informoval nás podrobně eh, o, té, o tom požáru z 21. února v Dháce, pardon. Také nás informoval tedy o provádění toho paktu o udržitelnosti. Zástupce komise eh, zopakoval eh, mnoho oblastí, kde je důležité ještě pokročit, například minimální eh, Prahy pro zaměstnance proti nekalým praktikám, také aktualizace zákonníků práce v EPZ a také důležité ještě odstraňovat různé překážky obchodu. Eh, my jsme vzali v úvahu také i velkou humanitární krizi, která teď probíhá v Bangladeši, protože tam je velký příliv eh, uprchlíků z Myanmaru. A, mm, takže jsme také vzali v úvahu, že musíme Bangladeši co nejvíce pomoci, dát jí co nejlepší podporu, aby dokázala se vyrovnat s, touto, s těmito velkými problémy. A v kontextech dalších jednání jsme rovněž byli informováni, že Bangladeš nyní Eh, odhaduje, že 70 veškerého času tráví ministři záležitostí a pro, mm, komunity Rohingyů, což je. Um, a jsou tam přitom tam jsou mnohem další věci, kterým by se vláda také chtěla věnovat. Pak je tam ještě otázka různých eh, pracovních eh, inspekcí. Bylo zjištěno, že nyní se v rámci Mezinárodní organizace práce také vedou jednání Eh, ta schůzka skončila eh, také s tím, že má dojít ke změnám v textilnictví a také, že je zde problém s příliš nízkými cenami, které mm, nabízejí evropské firmy. Evropská komise by chtěla řešit tuto situaci. A pane předsedo, my jsme v této věci vždycky vysílali velice silný signál jako náš výbor. Eh, vypadá to, že se vždycky jaksi vracíme pár let zpět, eh, asi před pěti lety zde byl opravdu veliký tlak. Eh, tam tehdy producenti v Bangladeši říkali, že se skutečně musí něco udělat s těmi cenovými mechanismy, ale mám pocit, že my jsme zatím na to ještě dostatečně nezareagovali. Takže možná až v tom příštím mandátu eh, Evropský parlament opravdu začne používat páky, které má aby eh, zahájil, eh, aby tedy došlo k tomu, že by, eh, aby se pardon, ten cenový mechanismus nějak změnil, aby výrobci byli v takové pozici, aby mohli třeba reinvestovat a aby mohli řešit mnohé problémy, které mají, aby mohli reagovat na nové výzvy. A pane předsedo, chci také říci, že spolupráce Bangladéše s dalšími partnery v rámci paktu a také i s Evropskou unii. Eh, v oblasti konfekce eh, musí pokračovat, máme zde také mm, spolupráci s vládou, takže už nezbývá žádný čas. Opravdu bychom se měli začít věnovat těm problémům, které přetrvávají. Evropský parlament také i monitoruje situaci v oblasti lidských práv. Máme zde E, Evropská unie je vlastně, pardon, e, Evropská, mezi Evropskou unii a, EBA, a, a Bangladeši je dohoda vše kromě zbraní. A také bych chtěl ještě jednou poděkovat e, velvyslanci Bangladeši a také bych chtěl poděkovat komisi a zástupcům SVČ také za to, že mm, se věnují otázkám Bangladeši v rámci této monitorovací skupiny pro Jižní Azii. Ano, děkuji, říká pan předseda. Jsou na pana Karima ještě otázky týkající se Bangladeše? Není tomu tak, takže děkuji. A nyní se podíváme na zprávu monitorovací skupiny pro východoafrickou komunitu a slovo má pan Helmut Scholz. Děkuji, pane předsedo. Já bych vás chtěl eh, stručně informovat o posledním jednání naší monitorovací skupiny pro východoafrickou komunitu. Ehm, týkalo se se to obchodních vztahů. Také jsme mm, o tom jednali jednak i s komisí, i s SVČ. Ehm, také jsme hovořili o výsledcích summitu z 1. února, eh, summitu s, Evropskou, s východoafrickou komunitou a také jsme hovořili o mm, tom, jak to vypadá aktuálně s eh, dohodou EPA. Hovořili jsme rovněž zvláště o politické situaci v Tanzánii a o, o vztazích Evropské unie s Tanzánií. Zaměřili jsme se na situaci v oblasti lidských práv, že dochází stále k porušování lidských práv a také jsme hovořili o stavu demokracie v této země. Rovněž jsme byli informováni o aktuální situaci v Burundi, kde jsou podobné problémy. Co se týče eh, vyjednávání o dohodě EPA mezi Evropskou unii a eh, komunitou, tak eh, východoevropskou komunitou, tak to již bylo dokončeno v roce 2014. Je ještě teď nutné to parafovat a ratifikovat. Zatím ještě to nepodepsal vlastně Jižní Sudan. Zatím je to tak, že pouze Kenya a Rwanda eh, nalezly dohodu, Uganda, Rwanda a Burundi zatím ještě nepodepsali a Tanzania eh, opakovaně řekla, že potřebuje více času, aby to ještě všechno eh, analyzovala, zejména jaký bude dopad této dohody a také jak to bude souviset s dopady Brexitu. Ehm, to znamená, jak to bude s obchodními vztahy mezi Tanzánií a několika zeměmi EU. Burundi hovořilo o různých sankcích a Uganda se mm, trochu, mm, se postavilo takové role určitého vyjednavatele. Dále, co se týče summitu, který se týkal 1. února, tak tam jsme se rozhodli v příštích čtyřech měsících si eh, vyjasnit určité problematické věci s partnerskými zeměmi, které ještě mohou, nebo mm, které buď podepíšou, nebo nepodepíšou tu dohodu o, eh, o hospodářském partnerství. Komise si myslí, eh, že by možná ta, tedy komise říká, Eh, oni se tedy ptali, zda by bylo možné zahájit tu dohodu pouze pokud to podepíší některé země, ale bylo řečeno, že to takto není možné. Eh, pak je zde prozatímní ustanovení pro Keniu. Eh, ostatní země vlastně mají ten, ten systém EBA, vše kromě zbraní. Čili prozatím některá ta ustanovení jsou garantovaná, ale Evropská unie eh, je zatím ve velice obtížné situaci, zejména se to týká Tanzánie a Burundi. Od roku 2015 jsou tam uvaleny sankce na politické lídry v Burundi. Eh, loni na podzim je komise prodloužila a zatím patří, eh, je to vlastně až do, do, října, do 31. října roku 2019 v Tanzanii. Jsme rovněž svědky zhoršování politického klimatu, je tam stále více represe proti opozičním stranám, proti opozičním eh, poslancům, kteří jsou zastrašováni nějakými soudními přemi. Eh, Také je tam třeba mm, oznamování homosexuálů na policii. Eh, ambas, vyslanec protestoval a byl přímo prezidentem Tanzánie vyhoštěn. Evropská unie tedy mm, si při, zavolala, um, přivolala eh, diplomata a nyní tedy někteří, některé státy už dokonce pozastavily rozvojovou eh, pomoc. Takže to eh, změnilo trochu to chování. Pan prezident Magufuli řekl, že podepíše tu dohodu EPA, pokud Tanzánie bude i nadále dostávat eh, ty platby. A také řekl, že eh, se podaří přemluvit Burundi, aby také podepsala tu dohodu, byť by ty sankce stále platily, protože také řekl, že, pardon, teď se nacházíme, v, eh, máme před sebou určité dilema, Musíme se rozmyslet, eh, zda stáhnout sankce a stáhnout naši kritiku a mm, za to bude podepsána ta dohoda. Já bych tedy řekl spíše, mm, nebo já toto nedoporučuji. A nebo eh, bychom měli plně stát za zásadami, které jsou důležité pro eh, vztahy Evropské unie s ostatními zeměmi, tak jak je to Eh, stanoven ve smlouvách, to znamená obchod pro všechny a různé zásady bezpečného obchodu. A mm, také to musí být v souladu i s komplexními činnostmi SVČ se třetími zeměmi. Takže ta situace bohužel vypadá takto. Velice děkuji. Ta situace je spletitá, jak ekonomicky, tak politicky. Politicky je to ještě horší. Máte někdo dotazy? na pana Šolce nebo na východoafrickou komunitu. Není tomu tak. Takže děkuji oběma zpravodajům a ještě jednou bych chtěla ještě poděkovat všem eh, kolegům a chci říci, že ty monitorovací skupiny jsou velice dobrým nástrojem, který může ovlivnit vyjednavací proces. Například včera eh, jsme zde měli pana profesora z Lovaňské univerzity a on říkal, že toto je jeden z klíčových prvků eh, Evropského parlamentu, jak vyvíjet tlak na obchodní politiku. Takže děkuji vám za to, že jste v čele těchto monitorovacích skupin. A nyní přecházíme k bodu 13. Týká se Číny a čeká nás prezentace komise. Je zde pan Bíma. Ještě chvilku počkáme, než se připraví promítací plátna. Eh, slovo dám panu Petrovi Bercovi, který dostane slovo. Nyní už jsou plátna na prezentace připravená, takže dávám slovo panu Petrovu Bercovi, aby nám vysvětlil novou strategii eh, mezi Evropskou unii a Čínou. Před několika týdny bylo schváleno společné prohlášení, které podle mě bylo takové možná trošku příkré. Eh, předtím ještě zde byla ta, mm, ten, doklad, nebo ten dokument o strategii. Také to tak nebylo úplně v souladu s pozicí Evropského parlamentu, kterou jsme schválili minulý týden pod vedením našeho zpravodaje pana Winklera. Takže si myslím, že je nezbytné, abychom se, eh, abychom podebatovali o tom, jak vypadá mm, ta, ta nová politika komise. A pan Petr Berc eh, eh, má nyní za úkol nám tuto novou politiku komise popsat. Prosím. Děkuji. Řekněme tomu, že je mi potěšením. Mám na to pět minut, to je samo o sobě velkou výzvou. A Musím říct, že už včera jsem eh, na podobné téma hovořil a dnes se tedy dotknu společného sdělení a také příprav na summit. Ta obrazovka není moje. To je pro kolegu, který bude prezentovat později, takže se na ní nemusíte v tuto chvíli dívat. Naše hlav, náš hlavní způsob komunikace, pokud jde o Čínu, se tady změnil. Spíše se, se zaměřujeme na hrozby než na příležitosti a uvědomili jsme si, že v tuto chvíli stávající mezinárodní pravidla neodpovídají eh, tedy tomu, že náš jeden z největších eh, obchodních partnerů eh, bude politiku státního kapitalismu a je to spíše náš rival velmi často než spojenec. Čína ovlivňuje Eh, mezinárodní podmínky, včetně ty v rámci VTO, a proto Čína by mohla dojít k závěru, že není v jejím zájmu měnit status quo, ale to není už proveditelné. Čína musí skutečně převzít odpovědnost, eh, která odpovídá jeho, jejímu hospodářskému výzva, významu a musí také napravit eh, škodu, kterou někdy působí její obchodní praktiky. Členské státy a jiní eh, aktéři velice často mají obavy z omezení investic, nadbytečné kapacity, eh, pokřivení hospodářské soutěže a celkově tedy toho, že neexistují eh, rovné podmínky, když firmy z EU soutěží s firmami čínskými na čínském trhu, ale také na našem trhu a na trhu třetích zemí. Často Eh, hovoříme o otevírání čínského trhu a o reform. To velice často eh, říkají čínští prezidenti, ale když se podíváme na to, co to vlastně znamená, tak se podívejme na to, co říká eh, pan prezident Xi. Hovoří o tom, že je potřeba, aby Čína byla silnější, aby mohla lépe konkurovat globálně. Ale je tedy obtížné si představit, že by mohly tady tako, mohla takováto opatření vést skutečně ke změně. Takže musíme nadále apelovat na Čínu, aby prováděla reformy, aby zajistila tedy novou rovnováhu v našich obchodá, obchodních stazích. Ale zároveň musíme také činit vlastní kroky, abychom se vyrovnali s pokřivením trhu, které eh, působí čínská opatření a abychom se vyrovnali s negativním vlivem na naše firmy. 12. března společně s službou pro vnější činnost jsme představili společné sdělení EU Čína, Eh, má název strategický odhad, řekněme, neřekni, neříkeme tomu, že to bylo příkré, řekněme, že to bylo pragmatické a realistické. Cílem je vyslat jasný politický signál a navrhnout konkrétní eh, opatření tak, abychom nastavili novou rovnováhu v našem vztahu s Čínou. Toto sdělení přispělo k eh, rozpravám na Radě EU 22. března. Rozpravy eh, ke vztahu mezi EU a Čínou obecně, to nebyla tady příprava na summit, k tomu se vyjádřím později. Závěry Rady EU, které se tedy netýkaly konkrétně Číny, ale přesto zohledňují do jisté míry obsah společného sdělení. To sdělení samotné obsahuje 10 akčních bodů a také další prvky, které jsou také důležité v kontextu celkových vztahů EU-Čína a velký počet těchto akcí se týká obchodu. Dovolte, abych prošel těch pět bodů, které se toho týkají. Akce čtyři z deseti se týká implementaci všech bilaterálních dohod, a to včetně eh, hlubokých komplexních eh, oblastí volného obchodu a také strategii pro konektivitu. Akce 5. To jsou další úsilí pro eh, narovnání podmínek při spolupráci s Čínou. Tam jsou tři podbody a ty jsou velice důležité. Reforma VTO, aktualizace pravidel pro eh, průmyslové subvence a transfer technologií, dále eh, investiční dohody. Chceme dosáhnout do konce tohoto roku zásadního pokroku s tím, že by ta dohoda měla být dojednána příští rok. Tak, abychom měli uzavřít další bilaterální dohody, především pokud jde o zeměpisná označení a bezpečnost letového provozu. Akce 6 se týká eh, pokračování legislativní práce, pokud jde o mezinárodní nástroj pro zadávání veřejných zakázek do konce letošního roku. Tedy tam, tady mám na mysli schválení do konce letošního roku. Akce 7 se týká také zadávání veřejných zakázek a tam se volá po eh, přeskumu stávajícího rámce EU pro zadávání veřejných zakázek, včetně zapojení tedy zahraničních eh, uchazečů. Akce 8 to je velká výzva a ta se týká vyrovnání se s pokřivujícím dopadem eh, zahraničních investic a zahraničního vlastnictví v EU. Komise má do, roku, do konce roku 2019 za úkol zjistit, jak napravit díry vstávající tedy mezery v legislativě. Například se jedná i o eh, průmyslové subvence, které eh, poskytuje Čína svým čínským firmám, které potom například provádějí fúze s firmami v rámci EU a tak dále. Akce 10. Tady jde o plnou a e, účinnou, e, účinné provádění e, tedy nového rámce pro přeskoumávání investic ETA. Tady je třeba provést velký, velký objem práce, Například tady máme také před sebou téma eh, kontrol zboží dvojího určení a tak dále. V tuto chvíli tady už se přesouváme do stádia implementace tohoto sdělení. Některé z těchto bodů už tam už tady akce probíhá, aktivita probíhá, například jsou to ta bilaterální jednání s Čínou, ale určit u dalších bodů ještě potřebujeme vše promyslet. Teď ještě rychle 9. března summit příští týden. Bude se konat zde v Bruselu a je to příležitost pro eh, znovu nastolení čínských závazků a máme také možnost apelovat na Čínu, pokud v některých oblastech své závazky neplní. Když se podíváme na sdělení z loňského roku, tak tam máme celou řadu konkrétních bodů, které Čína ještě nesplnila. Ještě se neúčastní eh, vyjednávání o, reform v rám, o reformách v rámci VTO stále ještě také musí ukázat větší ambice ve vyjednávání o investicích. A tady dokonce i ustoupila, eh, pokud jde o závěry z našeho vyjednávání o zeměpisných označeních. Bude vypracováno společné sdělení ze samitu, což je ale velká výzva, jak víte, když hovoříme o Číně. Uvidíme, co se konkrétně 9. března, eh, dubna pardon, odehraje, jestli vznikne nějaké závěrečné prohlášení, to ještě nevíme jistě. Nicméně se budeme snažit s našimi čínskými partnery dospět k nějakému smysluplnému sdělení. V tuto chvíli se to řeší také na Koreperu, kde členské státy vyjádřily eh, přání, aby to sdělení bylo skutečně smysluplné a ne jenom nějaké čistě formální. My samozřejmě chceme, aby ten summit nejenom proběhl v příjemné atmosféře, ale by, aby tedy uh, skutečně měl nějaký smysl. Pravděpodobně to tedy ale bude trvat až do poslední chvíle, než se s čínskými partnery dohodneme, protože jsou tam některé skutečně velice obtížné, obtížná témata, především pokud jde o obchod. Děkuji. Teď má slovo pan Vintel, náš zpravodaj. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Děkuji vám za tuto prezentaci, pane Berci, za komisi. A myslím si, že je důležité poznamenat to, a ono je to vlastně asi samozřejmé, do jisté míry ale je eh, dobré slyšet, že komise se k tomu staví, staví stejně. A sice, že většina bodů, které se navrhují eh, v tom budoucím akčním plánu komise, se týká obchodu. Protože si myslím, že je naprosto zřejmé, že silná Obchodní politika je klíčem k budoucím vztahům s Čínou. Samozřejmě potom tady máme také politickou, strategickou oblast, oblast, oblast obrany a tak dále, ale přesto obchod, oblast obchodu a pokrok ve vyjednáváních v rámci těchto několika témat, která tady už zazněla, to je klíčové pro nastavení budoucích vztahů. Myslím si, že důležité je úplně všechno, ale přesto bych tady zmínil to, že nástroje na ochranu obchodu by měly být řádně zdůrazněny v tom akčním plánu a je velice důležité pokročit v tomto směru. Myslím si, že Evropský rámec pro konkurenceschopnost a celé to téma nového rozvoje technologií a nových technologických realit, to je také téma, kterým se bude muset zabývat nový parlament, nový Eh, tedy výbor pro mezinárodní obchod a také po eh, říjnu 2019 se tím bude muset zabývat jasně i nová Evropská komise. A tady bych zmínil tedy EPA, tedy tu eh, mezinárodní dohodu o zadávání veřejných zakázek, to je také důležité. Už tady byly učiněny určité kroky, ale uvidíme, jak to nakonec dopadne. Pokud jde o summit v Bruselu, myslím si, že v tuto chvíli je už skutečně na čase, a s tím souhlasím, realizovat některé závazky z čínské strany. A řekl bych, že skutečně čas něco konat už nastal. Pokud bych mohl tady čínským kolegům sdělit nějaké hlavní sdělení, tak toto by asi byl ten hlavní smysl. Samozřejmě už eh, jednáme dlouho, Eh, mnohokrát už jsme opakovali naše stanovisko, budeme ho opakovat i nadále, ale přesto je třeba, aby prostě došlo k nějakému pokroku. A moje poslední připomínka bude asi spíše takovou výzvou pro nový parlament a nový výbor INTA, a sice asertivita. Myslím si, že pokud můžeme zanechat nějaké dědictví, pane předsedo, pro nový výbor INTA v parlamentu, tak bych chtěl říci, že je třeba postupovat ještě asertivněji v rámci nového parlamentu v devátém funkčním období. Protože my jsme si zvykli na to, že využíváme nové kompetence za posledních pět let. Máme tady skutečně velice obtížná rozhodnutí, která padla, obtížná témata a myslím si, že to téma Číny si do budoucna vyžádá velice obtížná rozhodnutí. A musím říci, že doufám, že jsme odvedli práci, která bude dobrým základem pro další činnost. A doufám, že, a myslím si, že komise tady, a doufám v to, že komise tady v parlamentu bude mít partnera v novém a ještě asertivnějším výboru INTA. Děkuji, pane Winklere. Prosím pana Beldera za AFET. Děkuji vám, pane předsedo. Děkuji vám velmi za to, že tady mohu jako zpravodaj pohovořit o stazích mezi EU a Čínou. Jsme velice rádi, že jsme mohli spolupracovat s vaším výborem. V nedávných dnech, konkrétně tedy v sobotu večer, jsem si četl Frankfurter Allgemeine Zeitung, německé noviny, a byl tam článek, který měl v názvu slovíčko Tatort. To je eh, známý německý krimiseriár. A v podstatě ten titulek byl Místo činu Čína. A hovořilo se tam o tom, že i občané vaší země trpí a německé firmy také trpí negativním dopadem. Takže si kladu otázku, jaké jsou vlastně no, naše možnosti. Zdá se, že odpovědi odborníci ještě nemají, ale chtěl bych zdůraznit jednu věc. Pokud se zabýváte eh, vztahy EU-Čína, eh, velice často hovoříme o tom, že jsme jaksi přehlceni tím vývojem. Nedávno jsem četl studii, kterou vypracoval odborník. Tato studie byla velice důležitá pro oblast obchodu. A v té studii se také na věci dívají z čínského hlediště. Hovoří se tam, hlediska, hovoří se tam o strategii. A někdy se mi zdá, že prostě řada opatření a kroků jsou pouhými reakcemi na krizový vývoj. Název té studie, ona ještě nebyla zveřejněna. V názvu se, té studie se tedy říká, že je třeba, abychom my změnili svůj přístup. Je tedy třeba se zabývat vývojem v Číně. Chtěl jsem ještě pohovořit o několika věcech, které, kterých jsem si povšiml, když jsem četl tuto studii. Ti čínští odborníci, akademici, kteří vypracovali tu studii, Podělili se tady také odborníci z bankovního sektoru a jiných odvětví. A hovoří tam o hospodářském vývoji a říká se tam, že hospodářská situace se zhoršuje a že tomu tak bude i v nadcházejících pěti až deseti letech. A myslím si, že to je zajímavé, protože pokud tomu tak je, a ještě jednou zdůrazňuji, že to je založeno na odhadech odborníků, tak to bude znamenat, že Čína bude vyvíjet tlak. Bude se zaměřovat i na jiné oblasti a mezi nimi bude i Evropa. My tady musíme předjímat reakci Číny na tento vývoj. Budeme se muset zabývat tím, jak přistupují k tomuto vývoji a také se budeme muset zaměřit na reakci Spojených států protože vidíme, že k určitému vývoji dochází. A já mám za to, že pokud by mělo dojít ke krizovému vývoji v čínské ekonomice, tak to skutečně bude pro nás naprosto zásadní. Je... Já jsem historik. Zabývám se vývojem v Číně dlouhodobě. A chci říci, že v případě, že investujeme v Číně a Čína investuje zde, je třeba sledovat také to, jak se v Číně hovoří o jednotlivých odvětvích. Eh, protože tam je celá řada podniků a oblastí čistě ve státních rukách. A soukromý sektor se vůbec nemůže zapojit. To znamená, že naše firmy, které investují v Číně, budou pod velkým tlakem. A samozřejmě Čína eh, má zcela odlišný přístup a názor na vývoj trhu a na vůbec definici toho, co to je trh. V Evropě jsou některé velice inovativní podniky. A čínští partneři eh, chtějí tyto technologie převzít. Je tady třeba se bránit i v tomto smyslu. A tady souhlasím s ostatními kolegy, tady musíme vel, postupovat velmi aktivně. Musíme spolupracovat a nesmíme jednat samostatně. Prosím, Alessio Mosca, ten tu není, ale prosím, máme tady zástupce. Muchas gracias, presidente. Y... Hmm, děkuji, pane předsedo. Nejprve bych chtěla velmi srdečně poděkovat komisi za tento dokument a za komunikaci. Je to velmi vyčerpávající. Myslím si, že k tomu komise přistupuje eh, dobře. I když eh, prohlášení rady je pro nás zklamáním. Jak si myslíte, eh, že se to vyvine na radě s pozicemi jednotlivých členských států, tak abychom se mohli připlížit eh, té situaci dle sdělení? Potom, pokud jde o Čínu, teď se tady spíše vystvihují hrozby oproti příležitostem a já nevím, jestli to je úplně ta nejlepší formulace. Eh, já si myslím, že je potřeba hovořit o reciprocitě, tedy vzájemnosti. Je důležité, abychom se snažili vést dialog a vztah založili na dialogu. Bylo tady řečeno, že je potřeba vnímat, jak Čína vidí nás v obchodním dialogu a udělat vše proto, aby ty vztahy fungovaly. Samozřejmě nesmíme se na to dívat přes růžové brýle. Ty nástroje mm, se tam používají proto, že to bylo umožněno a my teď nemáme e, příslušné dokumenty, abychom mohli vzájemnost zcela prosadit. Musíme mít před očima ovšem náš konečný cíl. Je důležité, aby Čína akceptovala mezinárodní pravidla mm, dle VTO a držela se jich. Mám dotaz ohledně Číny a multilaterálních vztahů, po případě reform. To vše by přece nebylo možné, pokud by Čína neplnila své závazky. A pak bych eh, chtěla zmínit ještě jednu otázku, kterou jsem eh, zmínila již v minulosti, pokud jde tedy o ty mezinárodní veřejné zakázky. Eh, tady je potřeba se posunout. Znám také stanovisko komise, to už bylo ve sdělení předloženo. Zajímalo by nás, jaký postoj k tomu zaujme také rada. Můžete to prosím podrobněji eh, rozebrat a mm, povědět nám o tom něco. Čína má velmi průraznou diplomaci v oblasti obchodu a mě by zajímalo, jakou máme strategii, pokud jde o diplomaci a naše vztahy s Čínou ohledně obchodu. My samozřejmě koordinujeme situaci s USA, občas je to někdy složité, ale snažíme se, nebo měli bychom se snažit společně diplomaticky tahnout za jeden pro vás v Evropské unii, ehm, tak abychom sledovali investice a musíme mít přehled o protokolech eh, členských států. Zástupce EKR. Eh, budu hovořit za Emu McClarkin. My eh, se doníváme, že bychom neměli být naivní, že Čína by měla splnit své závazky, pokud jde o subvence a transfery technologií. Je potřeba, aby aplikovala principy a ducha pravidel VTO. Ovšem, um, Ehm, Čína eh, tedy, nebo řešením nesmí být větší eh, protekcionismus. Samozřejmě, eh, že to může tak vypadat, že odvetná opatření by měla být tím řešením. Naše obchodní a investiční vztahy s Čínou přespěly a obohatily obě strany. Musíme být samozřejmě opatrní. Otevřenost může vystavit podniky zranitelnosti, ale proto my eh, budeme eh, zkoumat ty investiční případy případ od případu eh, a máme tady strategii, kterou chceme provádět návrh eh, toho nástroje pro mezinárodní zakázky je problematičtější, protože by to mohlo omezit trh zakázek Evropské unie eh, o ty země, které neumožňují eh, našim podnikům, aby působily na jejich trhu. A tady my jsme rezervovaní vůči tomu stanovisku, protože to není v souladu s naším závazkem otevírat trhy a podporovat obchod, protože to může vlastně omezit přítomnost našich podniků ve veřejných zakázkách a vlastně to eh, zvýší eh, závaznost, záva, závislost Evropské unie na eh, některých zemích. Řešení dětí protekcionismus, ale skutečná reforma v rámci VTO, kde ehm, tady Čína bude přinucena k tomu, aby se posunula musíme spolehat na VTO, jsme mocní a měli bychom přinutit Čímu, aby dodržovala globální pravidla a já si myslím, že už v tuto chvíli citelně vnímáme důsledky odchodu Spojeného království v našich obchodních strategiích, protože Spojené království zatím bylo zárukou eh, pro, pro tržní a pro obchodní orientaci. Děkuji. Za Alde má slovo Nadia Hirsch. Děkuji, pane předsedo. Budu stručně hovořit za našeho stínového zpravodaje. Myslím si, že pro nás, liberály, je velice jasné, že potřebujeme otevřené trhy. Investice jsou pro nás také velice důležitým aspektem, který eh, nemá být zbytečně zatěžován a komplikován, ale myslím si, že tím, že jsme se shodli na tomto nástroji, tedy že budeme mít eh, screening eh, investic na evropském trhu. Máme nástroj, díky kterému si vyměňujeme informace a díky kterému máme přehled o tom, zda se systematicky postupuje v nějakém odvětví, tak, abychom zabránili naivitě, eh, která se objevovala v minulosti. Proto do jisté míry souhlasím s kolegou z EKR. Samozřejmě musíme vyvážet e, otevřenost a zároveň e, tedy nepřehlížet určité věci, nebýt naivní. E, a ta rizika musíme vyvážit. Také je důležité uvědomit si, že čím je větší nebo čím by se více rozvinula hospodářská závislost, o to víc musíme ukazovat, že rozhodně nepřebíráme eh, ten eh, společenský eh, systém nebo nesouhlasíme s tou situací, zejména pokud je o ochranu údajů a osobních údajů, tak v těchto oblastech musíme i nadále velmi jednoznačně dbát na to, aby nedocházelo k tomu, že tato data budou nějakým způsobem způsobem zneužita. Děkuji Helmut Scholz, GUE. Děkuji, pane předsedo. Musím být upřímný, pane, eh, pan Bert eh, z komise. Musím říct, že v příštích týdnech bych chtěl být takovou malou myškou, protože pokud toto má být zásadní, tak si musíme, pokud máme mít váhu, tak si musíme uvědomit, eh, jaký rozměr to všechno má. Ehm, před rokem jsme zatím ještě měli trochu odlišnou strategii a mě by zajímalo, co se během toho roku posunulo a změnilo, co nás vedlo k tomu, že v tuto chvíli eh, mm, vlastně pokud jde o konkrétní aspekty eh, tohoto partnerství, eh, se takto stavíme Eh, do pozice té rivality. Já s vámi souhlasím, ano, samozřejmě musíme být jednoznační, musíme se jasně k tomu postavit, ale teď si musíme uvědomit, co to vlastně znamená ta eh, systematická rivalita a jakým způsobem chceme tento poměr systematické rivality s Číněny určovat do budoucnosti. Jaká je pozice EU, pokud jde eh, o technologické budoucí otázky a pak tady samozřejmě máme sociálně politické požadavky a vnitropoli, vnitrospolečenské požadavky. Ty musíme také zvážit, nebo měli bychom je uh, zvážit. Před 30 nebo 40 lety se Evropanům říkalo, uh, je úplně jedno, jestli je kočka černá nebo bílá, je důležité, že chytá myši. A to vše se spojovalo eh, s tím slibem pro miliardy Evropanů, nebo tedy pro všechny, pardon, pro miliardy obyvatel eh, na zemi, že díky tomu bude růst jejich blahobyt. A Čína právě tuto línii velmi tvrdě prosazuje v posledních letech a my si teď musíme eh, uvědomit, eh, co to znamená jestli opravdu pro 1,4 miliardy obyvatel Číny je toto eh, ten správný model, ten model té, toho konzumu. Ta otázka, jak státní struktury investují do hospodářství, tak aby se tento postoj aplikoval, eh, tak to je zásadní otázka a já si myslím, eh, že by bylo naivní a chybné, kdybychom tím naším přístupem, že my do budoucna budeme určovat, jak má tržní hospodářství přesně vypadat, Eh, bylo by naivní, kdybychom si mysleli, že to určujeme my. Já si myslím, že v 21. století se musíme eh, poučit a musíme si uvědomit, že společně s ostatními společnostmi a národy musíme ty budoucí eh, benchmarky vyvinout ruku v ruce. Musíme společně vytvářet normy, standardy, reformu. Pokud se nám to nepodaří, tak se dostaneme do problému. To se týká ekonomické oblasti, obchodní spolupráce, eh, má to dopady na svět vědy a proto si tedy kladu otázku, jak ekonomické potenciály jak Číny, tak EU lze spolu propojit do produktivního vztahu Eh, na tom nadcházejícím summitu, tak, aby to skutečně přineslo přinadanou hodnotu. Máme mnoho čísel, eh, která ukazují, že to hospodářství relativně prospívá tím partnerským přístupem a s Čínou. A já si myslím, že by bylo problematické, kdybychom ve věku strategie America First, tedy Amerika na prvním místě, tady vytvořili eh, nějaké takové dilema buď a nebo. Já si myslím, že my tady musíme kráčet cestou eh, společných vztahů a domluvy. Děkuji, paní Žame, ENF. Nemám toho mnoho co dodat, pouze několik úvah. Pokud eh, neovládneme události, tak bychom se měli alespoň eh, tvářit tak, že to celé zvládáme a to, co tady dnes zaznívá, mě příliš nepřesvědčuje. Jak eh, to tedy, jak se k tomu postavit? Hovoří se tady o protekcionismu eh, a já si myslím, že politika Číny spočívá v ránách pod pás. A já si myslím, že Čína v současnosti eh, se snaží dostat věci pod kontrolu, Eh, vyučují marxismus eh, na univerzitách, eh, takže musíme si přiznat skutečnost takovou, jaká je a nebylo by dobré, abychom byli naivní a některé věci záměrně přehlíželi. To by bylo to nejhorší, co bychom mohli udělat. Pan Kál. Děkuji, pane předsedo. Budu stručný. Jen několik obecných poznámek k těm eh, podrobnostem, které zmínili kolegy, kolegové. Pro nás EU, když se snažíme řešit geopolitické změny, eh, využívat obchod eh, a tak dále, tak tady je důležité podívat se na pozici eh, USA v obchodních věcech eh, směrem k nám, eh, k Číně. A tady se vlastně mění dynamika. Já si tedy myslím, že bychom měli dospět k vyvážené pozici, která mm, neopomine naše principy a naši plnou eh, odhodlanost eh, vycházet z mezinárodních eh, instancí, jako je VTO, a zároveň se nevyřadit tak, abychom stáli stranou od nových příležitostí, které tady existují. A to se týká také strategie Číny jeden pás, jedna cesta. Tady je dobré být eh, tedy eh, úzké vztahy eh, v obchodu. My jsme, my třeba pomůžeme k tomu, aby měli přístup na náš trh a samozřejmě chceme mít něco na oplátku, nebo jak to využít, abychom také na to, za to něco získali. A potom je tady také otázka lidských práv a já jsem um, viděl spoustu informací ve smyslu more for more a tady jde o provincii uh, eh, Xinjiang. A <laughs> já nevím, eh, jak to dopadne na summitu, co z toho vyvodíme, pokud jde o otázky lidských práv a jde o to, zda tyto věci tam eh, budou vyzdvihovány, ty, tedy ty konkrétní věci Paní, An... Paní Minér. Pane předsedo, protekcionismus to není uh, žádná nadávka. Je to tak vnímáno, ale všechny velké průmyslové země se uchylovaly k protekcionismu, aby mohly vyrůst. Ono je to důležité, pokud eh, chcete růst, je potřeba využít regionální rozdíly, abyste mohli zesílit. Je potřeba hájit veřejné zájmy a musíme to udělat pro naše občany, hájit náš průmysl. Co se můžeme poučit? Co se můžeme naučit od Číny? V Evropě se neustále říká, že vše vyřeší trh, ale moderní studie ukazují, že tržní hospodářství nefunguje. Produkty nezlevňují a vše není efektivnější a trh nefunguje lépe vsadit jednu kartu pouze na eh, společenství, eh, to také není ideální. My se musíme odklodit od hospodářství, eh, které určují pouze akcionáři. Podniky musí své zájmy propojit, musí spolupracovat, aby se posunuli dále. A jak se k tomu staví komise? Mě by zajímalo, co dělá komise, aby tento trend podpořila. A nyní tady máme místo předsedu eh, delegace pro vztahy s Čínou, pana Bitykofera. Děkuji, pane předsedo. Je nejvyšší čas, aby komise s paní Mogherini společně konstatovali, že Čína se stává systematickým eh, rivalem pro Evropskou unii. V posledních několika letech se to změnilo zcela zásadně. Eh, v Číně sledujeme eh, určitý eh, krok zpět směrem k totalitární státní formě a v té zmíněné provincii v Ujgurské byl zřízen nejhorší policejní stát, který si vůbec dokážeme představit. Proto je velice důležité, abychom tady v Evropské unii odpovídajícím způsobem zaujali jasnou pozici právě také k lidským právům a tomu, jak se s tím zachází v Číně. A proto nesmíme eh, se tak chovat na samitu. Musíme jasně naléhat na to, aby tak, jak to bylo předloženo ve sdělení, byly předloženy konkrétní výsledky. Hmatatelné výsledky je důležité jasně říci ší, Číně, že tuto pozici zastáváme všichni společně a jednotně. Neměli bychom postupovat tak jako USA, abychom se otočili o 180 stupňů z té naší dřívější pozice, kde jsme říkali, spolupracovat musíme všude tam, kde je to jen možné. A dnes říkáme spolupráce pouze tam, kde eh, je to nevyhnutelné. Měli bychom mít v zásadě strategii spolupráce, ale musí to být jasně vymezená spolupráce, protože jinak neobhájíme ani naše hodnoty, ani naše zájmy. Otevřenost, eh, kterou eh, Eh, před 40 lety eh, Čína zadupala. Ta se dnes proměnila na něco jiného. Eh, potom se Čína chtěla velmi otevřít, ale teď se to vlastně otevírá, nebo někdo chce otevřít Čínu tak, aby mohla prosazovat své hegemoniální eh, záměry, ale to není možné. VTO je samozřejmě naším preferovaným rámcem, ale my si uvědomujeme, že v rámci VTO se některé věci zkrátka neřešit nedají. Ehm, nedá se o těch tématech hovořit, o některých postupech čínské průmyslové politiky. A ty reformní sliby Číny hovoří podle mého názoru jasně v tom smyslu, že oni reformovat vlastně nechtějí a ta jejich snaha jít cestou o pásy a cesty, tak to je jejich snaha, aby se VTO nemuselo dále rozvíjet a aby si Čína mohla prosadit své věci. Eh, takže my musíme usilovat o naše nástroje. Já jsem také proti protekcionismu, ale nevěřím, že jakákoliv ochrana před nekalou soutěží je protekcionismem. A já si myslím, že tady musíme velmi rozlišovat. Eh, chránit. Ano, máme tady věci, které bychom měli chránit, aniž bychom byli protekcionističtí. Toho se musíme držet. Vidíme, že pokud eh, jsme váhaví, musíme za to zaplatit svou cenu. Komise přednedávnem eh, na základě té situace lidských práv nedovolila fúzi Alstromu a Siemensu a já si myslím, že do budoucnosti nemusíme rozbourat eh, evropské právo na ochranu eh, zadávání zakázek, ale musíme mít takové nastavení, abychom mohli tu situaci pečlivě zanalizovat a ten eh, RRC, supergigant z Číny, ovšem si zatím vydobil svou velkou zakázku v Evropě a my musíme dbát na to, aby pokud jde o IPI, nebyly bezmocnější, než je nezbytně nutné. Eh, než bychom byli, když bychom, kdybychom tahli za jeden pro vás a spolupracovali. A já bych na to také navázal. Myslím si, že samozřejmě si musíme uvědomovat, že potřebujeme Čínu jakožto eh, partnera ve VTO. Přejeme si VTO stabilizovat a samozřejmě eh, bychom si přáli mm, všechny cíle VTO zachovat a tím samozřejmě dále rozvíjet modernizaci, a to i v oblastech, kde je to s Čínou kritické, jako je ochrana duševního vlastnictví, anebo jak přistupovat ke státním podnikům. A pokud si budeme přát, aby Čína ve VTO zůstala, tak je otázka, jak ošetřit v budoucnosti otázku e, obchodní politiky s Čínou nebo obchodních pravidel. A Tady e, dochází k zásadní e, změně postoje oproti minulosti, protože v minulosti jsme hovořili o strategickém partnerovi nebo o možnosti partnerství, o možných partnerech, ale teď již hovoříme o systemickému e, rivalovi a konkurentovi. A to je samozřejmě naprosto zásadní rozdíl. V posledních letech se ta situace výrazně změnila, ano, to si samozřejmě také uvědomuji, ale o to důležitější je, abychom zaujali naprosto jednoznačnou pozici. Vyváženost mezi jasnými formulacemi a stanoviskem Trumpa, to tam, tam je velmi mm, tenká hranice a já bych byl nerad, eh, kdyby eh, si tady EU naběhla podobně jako eh, Trump, pak bychom se dostali do takové situace, že bychom nedokázali pozici Číny nějak změnit a zároveň by to bylo v rozporu s našimi hospodářskými zájmy. Musíme tedy tu situaci, tu naši pozici velmi vyvážit a to tak, aby, aniž bychom spochybnili vlastní hodnoty. Myslím si, že to je klíčová úloha a nemůžeme se chovat tak, abychom eh, vytvořili izolaci. A tady v, tom ohled, v tomto ohledu by mě zajímalo, jak tedy do budoucna s tím dále naložit. Těch deset opatření to možná není eh, příliš eh, realistické, nebo nevím, možná v krátkodobém horizontu, ale my musíme uvažovat dlouhodobě, v dlouhodobém horizontu. A tady by bylo asi potřeba eh, do toho vnést jasno. Máme tady tu otázku, jak dál. Thank you. Thank you, chair. Thank you, member. A děkuji, pane předsedo, děkuji všem ostatním poslancům a poslankyním. Já si myslím, že to je pouhý takový začátek debaty, která ještě bude pokračovat v následných eh, několika letech. Dnes jsme si vyslechli mnoho aspektů tohoto náročného partnerství a pokusili jsme se tím schválením a tím, tím to, to prezentací toho sdělení přistoupit k diskusím, které se vedou i na radě. Také jsme mm, se chopili příležitosti, abychom se podívali obecně na ty vztahy s Čínou a máme zde tři doporučené cíle prohloubit, náš partnerství s Čínou, abychom eh, zde měli společné zájmy. Dále také usilovat o reciproční podmínky, eh, také eh, hm, dívat se, kterými se budou řídit naše bilaterální vztahy a také i se dívat na, ty, na tu stávající ekonomickou situaci a realitu. Eh, svět se mění, Čína už není rozvojovou zemí, ale je klíčovým globálním aktérem. Velice se za poslední desetiletí zvýšil jejich eh, vliv i technologická, je to také technologická mocnost. Takže je to důležitý partner pro spolupráci, máme mm, úzké společné cíle, je to také partner, který chce vyjednávat, musíme najít jako Evropská unie co nejlepší eh, společné zájmy, je to také eh, i náš konkurent, zároveň je to i ten systém, systemický rival, ale také je to i velký trh pro naše investice, i pro naše eh, i odbytiště pro náš vývoz. Další důležitá věc, eh, a o které jsme hovořili na Koreperu, je to, že Evropská unie musí při jednáních s Čínou eh, vystupovat jednotně. Neměli bychom eh, zapomínat na dlouhodobé cíle a ty dlouhodobé cíle obětovat nějakým krátkodobým vyjednavacím vítězstvím a to se týká eh, i vztahů, i těch bilaterálních vztahů jednotlivých členských států s Čínou. Máme zde tedy například ten mezinárodní eh, nástroj pro zadávání veřejných zakázek. Tento nástroj má na stole rovné podmínky, to znamená reciprocita a zájemný respekt. Chceme otevřít čínský trh, protože teď nemáme žádný přístup na čínské trhy. My nechceme eh, uzavřít své trhy, ale chceme vlastně otevřít ty trhy Čína zatím nějak nepokročila v tom, aby přistoupila k této dohodě. Ehm, takže my ehm, navrhujeme různé akce, různé kroky a také bychom chtěli ale Číně nabídnout i nějaké různé pobídky, aby oni sami otevřeli svůj trh s veřejnými zakázkami. Ale eh, taková. Mm, máme zde zemi, která je obrovská svou rozlohou, má velkou ekonomickou moc ale je to vlastně systém, který má jiný ekonomický systém. My se chceme zaměřit například na subvence, máme zde vlastně systém nebo věci, které vůbec nejsou řešeny v rámci VTO. Myslíme si, že právě VTO by se tomu měla věnovat, ale je zapotřebí, aby se předpisy v rámci VTO aktualizovaly, aby dokázaly reagovat na ty skutečnosti. Takže také i s Čínou spolupracujeme a s Japonskem a s USA na reformu pravidel eh, Světové obchodní organizace. Také zároveň se musíme podívat na to, jaká je stávající situace i v souladu s takovými těmi probíhajícími jednáními a spory mezi Čínou a USA. Máme mnoho analýz a diagnóz, které učinil, která vypracovaly USA, které na, na které o nich mají nějaké jiné prostředky, jak to řešit. Eh, takže my pozorujeme ta jednání mezi USA a mezi Čínou. A je jasné, že ať už ten výsledek bude jakýkoliv, tak eh, stejně musí také odpovídat pravidlům Světové obchodní organizace a musí také odpovídat eh, MFF. I lidská práva určitě budou důležitá pro v té deklaraci. Je to věc, eh, tam se vždycky hádáme s Číňany o přesné znění těch formulací, ale jak jsem říkala, tak daleko ještě nejsme. Ehm, zatím teprve dokončujeme své společné sdělení. Tam ještě mnoho věcí, která se musí dořešit, která ještě nejsou dokončena a mm, asi přijdu mm, vás informovat až na tom jednání toho budoucího výboru INTA. Ano, děkuji. E, to je taková trošku defenzivní strana této věci, ale myslím si, že byste měla být i určitá ofenzivní strana. Měli bychom se podívat na své domácí struktury, to samozřejmě není úkolem generálního ředitelství pro obchod, ale jak už říkal třeba Reinhardt, jak vypadá naše právo hospodářské soutěže? Já třeba sám také volám potom, aby bylo eh, abyste byla kohezivní, eh, koheznější eh, reakce. Myslím si, že my musíme aktualizovat i ty své vlastní politické koncepce v oblasti hospodářské soutěže mm, v kontextu těch nových, té nové situace globální. Děkuji a tím končíme bod 13 a okamžitě můžeme přejít k bodu 14. Čeká nás prezentace komise na téma přímé zahraniční investice v EU. To je věc, která je samozřejmě také propojená s tím původním bodem, ale nebudeme hovořit pouze o e, Číně a o investicích ze strany Číny, ale i o dalších zemích. A já dám přímo slovo um, kolegovi, který se jmenuje Karlo Petinato a je ředitelem oddělení pro investiční politiku z generálního ředitelství Trade. Děkuji, pane předsedo, přeji vám všem dobrý den. Když pan předseda Juncker oznámil ve svém proslovu o stavu Unie v září 2017, že Evropská komise navrhne nový rámec Evropské unie pro prověřování investic, tak rovněž oznámil ještě další dvě věci. Že chce eh, založit speciální koordinační skupinu, která se bude týkat rámce EU pro prověřování investic a že chce také zadat hloubkovou studii o tom, jak to vypadá se, eh, s investicemi do Evropské unie a že tato skupina nebo že ta studie se má zaměřit zvláště na určité sektory, na určité země původu a také na druhy vlastníků. A proto jsme vypracovali tuto studii. 13. března byla tato studie zveřejněna. Bylo to na základě závazku pana Junkra. Jsou zde dva důvody, proč jsme chtěli proskoumat eh, ty celkové trendy. Chtěli jsme se podívat na jak je to s fúzemi a akvizicemi a v této studii jsme také nechtěli vycházet pouze z oficiálních čísel a z oficiálních statistik, ale chtěli jsme se podívat i trošku podrobně na tu situaci, kdo stojí skutečně za těmi investicemi v Evropě. Občas víme, že ten konečný vlastník není ten, kdo se objevuje v těch eh, úředních statistikách. Jak jsme, eh, jak jsme postupovali? Musíme vytvořit nový druh databáze, který vychází z komerčně dostupných eh, databází. Máme tady SIS a Zephyr a tyto databáze jsme eh, společně mm, pro, mm, si prohledali nebo jsme využili, abychom zjistili, kdo jsou ti koneční vlastníci, ty, ty skuteční vlastníci. Takže máme vlastně zde novou databázi vlastnictví. Teď eh, se chci vyjádřit přímo k výsledkům a mm, k zjištěním naší studie. Pokud si přečtete shrnutí této zprávy, tak tam naleznete ty též informace, ale ta zpráva obsahuje i mnoho dalších podrobností. Dovolte mi zaměřit se na klíčové, klíčová zjištění. Za prvé, zjistili jsme, jak eh, důležité jsou investice společností se zahraničním vlastnictvím. Pokud se podíváte na tabulku, na, mm, na té prezentaci, na, té sně, na tom snímku to možná neuvidíte úplně přesně, ale je to i v tom výtisku. Takže vlevo vidíte počet společností bez ohledu na jejich velikost. To znamená, kolik, eh, poče, eh, kolik je v Evropské unii společností se zahraničním vlastnictvím. Modrá křivka to jsou firmy kotované na burze. Ty jsou, to jsou většinou větší firmy. A červená křivka to jsou firmy, které nejsou kotované na burze. My víme, že v Evropě Evropě je to tak, že tam jsou evropskou ekonomiku tvoří většinou malé a střední podniky, které nejsou kotované na burze. Ale pokud se podíváme, jak to vypadá s těmi firmami, které jsou kotované na burze, tak tam je mnohem větší podíl těch zahraničních vlastníků. Takže celkově společnosti se zahraničním vlastnictvím, to, těch je zhruba 3 všech firm, ale u těch firm kotovaných na burze je mnohem větší a je to 5 až 9 Tam je tedy 5 až 9 eh, společností se zahraničním vlastnictvím. A pokud řekneme větší firma, tak tam je větší, invest, větší inovace a také větší produktivita. V pravý, pravá polovina snímku ukazuje ještě lépe, jak to vypadá s celkovým jměním, s celkovými aktivy. Takže zde vidíme, Eh, pokud jsem říkal, že to je těch 9% u těch, eh, nebo pokud těch firm je tedy 9%, tak eh, ale celkově to je mnohem větší, je to asi 45%. A u těch firm kotovaných na burze ty vlastně asi 45% aktiv a ty nekotované na burze asi 32% aktiv. Zde vidíme rozčlenění Eh, zahraničních vlastníků mimo Evropskou unii podle jednotlivých eh, odvětví. To jsou, vybrali jsme klíčová odvětví. Takže začínáme. Zpracování ropy, farmaceutický průmysl, elektronické produkty, optika, dále těžba, těžební průmysl, pojišťovnictví, elektronický, elektronická vybavení, finance, to jsou ty první nejdůležitější odvětví. Eh, Například u, u, to, u toho zpracování ropy je to více než 65% a třeba u farmaceutiky je to více než 56%. Kdo je investorem? Máme zde tradiční investory, ti stále dominují v Evropě, to znamená, je to USA. USA má největší podíl, za USA jsou země EFTA, to znamená Švýcarsko a Norsko. A ty další jsou poměrně mm, malé, pokud vezmeme v úvahu to, ta aktiva. Uvidíme ještě později, jak to bude, jak, jak, že ten obrázek se trošku změní, nebo že ten graf se trošku změní ohledně akvizic. Teď, když se podíváte na tento graf, tak Čína téměř není znatelná na tom grafu. Je to asi 3%. Téměř eh, na tom grafu to vůbec není vidět. A třeba Austrálie a Nový Zéland mají 6% nebo 11%, jsou to třeba ty země EFTA, nebo 60% USA a Kanada. Ale uvidíte, že pokud se na to podíváme trošku z jiného aspektu, že se ten eh, obrázek eh, změní, že se ten graf změní. Eh, vidíme, že se navyšuje diverzita zahraničního vlastnictví. Teď nehovoříme o aktivech, ale o firmách. Zatímco tradiční investoři, to jsou tedy, pokud, si, pokud porovnáme červenou a tu modrou linku, tak ta červená to je vlastně nový, ten nejnovější trend a ten modrý, modrá linka znázorňuje situaci před deseti lety. Kdo nejvíce poskočil? Čína, Indie, tam, eh, kde, kde ta červená linie je větší než modrá, tak eh, nebo vidíme tedy, že Rusko, Indie, Čína, tam došlo k navýšení. Asi to možná úplně není vidět přesně na tom velkém grafu. Teď se podíváme, jak to vypadá s akvizicemi podle původu firmy, která provádí akvizici. Je, ukazuje se opět, že nové, noví aktéři, ty rozvíjící se ekonomiky, jsou eh, mnohem viditelnější. Například USA, Kanada, země EFTA, to jsou stále největšími eh, subjekty, které provádějí akvizice, ale pak zde máme odvětví jako Japonsko, eh, Korea, Singapur, kterým říkáme rozvíjící se Asie, to už je poměrně velký podíl, asi 2,2% akvizic. A pak zde máme takzvané offshoreové investory, já se pak k tomu ještě vrátím, k tomu termínu. Offshoreoví investoři, hm, tvoří téměř 9 Takže oficiálně tomu říkáme offshoreová finanční centra. Čína mm, vytváří 6,5 akvizic, takže vidíme, že některé ty rozvíjející se země tvoří více aktivit, eh, tvoří více akvizic, než když porovnáme to s těmi jejich aktivit. Teď se podívejme na odvětví Eh, máme zde tradiční eh, stran investor, eh, mm, máme zde velkou přítomnost USA v téměř všech odvětvích. Potom ta rozvinutá Asie, Austrálie a Nový Zéland, ty se zabývají spíše omezeným mm, počtem odvětví. A pak jsou zde ti noví investoři, kteří se objevují, nebo kteří investují do specializace. To jsou tedy jednak ti offshoreoví investoři, ty investují třeba do určitých finančních služeb. Čína eh, se zaměřuje třeba na ehm, leteckou eh, výstavbu letadel, Indie třeba na farmaceutické odvětví. To uvidíte podrobně v té zprávě, ale je zajímavé se podívat na to, jak ti noví klíčoví aktéři se zaměřují spíše na konkrétní odvětví, než eh, že by tak nějak investovali celkově do té ekonomiky. Teď se podívejme na druh investic. To opět asi není úplně čitelné na těch grafech, já vám to podrobně vysvětlím. Díváme se na charakteristiku investora. Tradiční investor je, to jsou průmyslové firmy, to ani v tomto grafu není. Ale my se teď podíváme na jiné investory, na jiné druhy investorů. Finanční společnosti, banky a pojišťovny, to je ta zelená křivka, tam došlo k jasnému poklesu. V porovnání ale, nebo v protikladu s ostatními aktéry, například investiční fondy a eh, fondy soukromého kapitálu, dále jednotlivci a také státní a veřejné orgány. Takže to jsou další tři křivky, eh, modrá, fialová a Terkisová. Takže to jsou eh, tři druhy investorů, tři takové nové typy investorů, které se objevují. Znamená to, že dochází k více k financování. Je zde tedy více akvizit, je zde velký počet akvizic, rozhodně více za posledních deset let. A když se podíváme na původ těch, kteří získávají ty akvizice, tak je to hlavně USA, Kajmanské ostrovy a na třetím místě Švýcarsko. Takže to jsou ty firmy soukromého kapitálu. Jak už jsem ale také říkal, došlo k výraznému nárůstu investorů, kteřími jsou buď jednotlivci nebo rodiny. Takže buď jednotlivec nebo nějaká rodina je e, skutečným příjemcem. Tam došlo k nárůstu eh, z 31 do 100, na 197. Mm, takže o koho se jedná? Většinou to jsou Švýcaři, eh, Američané, eh, nebo tito lidé tedy mají buď norský, ruský, americký nebo švýcarský pas. Teď se můžeme podívat, jak je to eh, s transakcemi eh, ze strany Číny v Evropské unii. Vidíme, že ty investice začaly přicházet později, je to tedy posledních deset let, ale máme zde hlavně ty, nebo ta, ta, ta, ten modrá část toho tyčového grafu jsou státní podniky a vidíme, že mm, ty státní podniky jsou tedy mnohem výraznějšími investory s výjimkou roku 2016, tam to byl takový velký eh, boom. To znamená, ty investice jdou zejména z těch státních, státem vlastněných podniků. To také souvisí i s tím, jak vypadá ekonomika a s tím, jak, jak vypadají firmy, které působí v, čín, v čínském hospodářství. No a toto je poslední snímek, který ukazuje situaci. Zde jde o podíl eh, v zaměstnanosti 70 zaměstnanců z této databáze jsou zaměstnáváni společnosti se zahraničním vlastnictvím. Takže to byl takový stručný přehled našich hlavních zjištění a rád odpovím, rád odpovím vaše otázky. Tak, první se hlásí Helmut, prosím. Děkuji, pane předsedo. Eh, já jsem rád, že se k tomu mohu hned vyjádřit. Chtěl bych nejprve poděkovat za nesmírně zajímavou prezentaci, nesmírně zajímavý briefing. Myslím si, že je jasné, že navzdory narůstajícím investicím z Číny a z těch dalších nově z eh, rozvíjejících ekonomik a trhů se ukazuje, že klíčovým investorem do Evropské unie jsou stále ti tradiční partneři. Ten jejich podíl je výrazný. A mm, pak je také zajímavé to, jak došlo k nárůstu těch offshoreových investorů. Říkal jste, že je to 11 a 4, 4 celkových aktiv. Nebylo to úplně vidět na tom snímku, ale myslím si, že ta čísla ukazují, že přítomnost těchto offshoreových investorů vzrůstá. Víme, že offshoreové investice se používají třeba i pro vyhýbání se daní, mm, pro nějaké ty daňové um, problémy, takže souvisí to s tím a já se chci zeptat, Jak chcete zareagovat na ten eh, stoupající počet investorů, kteří přicházejí z těch tzv. daňových rájů? Druhá otázka. Také vidíme, že se navyšují akvizice z těch eh, investičních fondů a z těch soukromých investičních společností. Říkáte tomu, že dochází k takzvané financializaci um, zahraničních přímých investic. Pokud chceme stabilitu a chceme zabránit spekulacím, jak eh, na to budeme reagovat? Ukazovali jste, um, ukazovali jste, jak to vypadá s těmi investory. Jak se s tím máme vyrovnat s tou situací a jaký to bude mít dopad na reálnou ekonomiku? Třetí otázka. Máme zde tento nový rámec Evropské unie pro prověřování investic. Bere ten rámec eh, také v úvahu ty nové skutečnosti, ty, ta, ta, ta rizika, eh, nebo i riziková, rizikovost investic, která pocházejí z těch daňových rájů nebo z nějakých eh, a ne nikoli z těch tradičních firm a těch tradičních investorů. Děkuji. Já se možná dnes naposledy vyjádřím jste v tomto výboru v rámci diskuse, takže bych chtěla možná ještě poděkovat všem kolegům a kolegyním. Také děkuji panu předsedovi a chtěl bych rovněž i poděkovat panu profesoru Madererovi, který byl eh, před, předsedou hm, dříve. Tak, eh, teď jsme si vyslechli velice jasné, hm, velice jasnou prezentaci, která popisuje, jak to vychází, s, jak to vypadá se zahraničními přímými investicemi do Evropské unie. A myslím si, že taková nejdůležitější statistika byla to, že když jste říkal, že 17 lidí eh, v té Evropské 28 eh, jsou vlastně zaměstnáváni těmi společnostmi se zahraničním vlastnictvím, což je poměrně vysoké číslo. Ale o jedné věci jste nehovořila, já se na to chci zeptat. Budu stručný, pane předsedo. Je zde jedna část toho sdělení komise, které říká, zatímco Evropská unie zůstává otevřená vůči zahraničním přímým investicím, musí zde probíhat určitá kontrola, určitý screening, aby zde nedocházelo k narušování našich zájmů, finančních zájmů. To znamená eh, ochrana našich základních kritických odvětví, telekomunikace. A teď cituji. Ochrana ze strany Evropské unie se stala realitou. Mm. Já často hovořím, nebo často souhlasím s komisí, ale chci říct, že ty zahraniční přímé investice zatím zkoumaly jednotlivé členské státy, zkoumaly, prováděly takový screening. Ale třeba Francie měla na mnoho věcí mnohem jiný názor než Spojené království. Francie si třeba řekla, že má mnoho strategických odvětví, do nichž zkrátka nedovolí zahraničním firmám eh, provádět akvizice. A eh, třeba pro Francii třeba jogurty byly strategicky důležité, já teď to ne, nechci nějak hodnotit, ale ve Spojeném království tam naopak jsme zase třeba byli velice otevřeni vůči přímým zahraničním investicím. Já třeba, když platím e, elektřinu, když platím účty za elektřinu, tak platím firmě EDF, což je francouzská firma, nechci to, abyste si to spletli s politickou stranou, jste v parlamentu, takže já chci říct, že vaše prezentace situace byla naprosto jasná, ale vypadá to tak, že komise má velké pravomoci, aby monitorovala situaci a aby také i ovlivňovala situaci a aby třeba možná někdy i zabránila těm přímým zahraničním investicím. Takže co má komise v plánu, nebo co nám můžete říci, jak komise hodlá využít své pravomoce vzhledem k tomu, vzhledem k těm jasným informacím, které jste nám teď předložil a k nimž vám chci poblahopřát. Děkuji, říká pan předseda nyní Ima. Děkuji, pane předsedo. Chtěla bych rovněž pochválit eh, jasnost této prezentace. Děkuji vám. A dovolte mi otázku. Máte i, č, i informace nebo čísla rozčleněná podle jednotlivých zemí? Nebo třeba podle těch investic, podle odvětví, pro každý členský stát zvlášť? A pokud e, tuto analýzu ještě nemáte, hodláte ji vypracovat? A pak ještě navážu na to trošku, co řekl můj e, předřečník. Bylo by opravdu dobré vědět, jakou má e, komise strategii jak se bude dívat třeba na investice, které se budou nabízet z těch různých daňových rájů, jak bude mm, se snažit zabránit nějakému, teda nějakému tomu zkreslení na trhu, nějakému narušení trhu. Um, navíc ty, některé ty daňové ráje jsou přímo ve Spojeném království, eh, pardon, přímo v Evropské unii. Pak se chci ještě, takže jak, jak se na to bude dívat v rámci toho rámce pro prověřování investic. Uh, pak mám ještě otázku na tu strategii pro vztahy s Čínou. Pokud jednotlivé členské státy budou podepisovat s Čínou bilaterální investice, jak eh, to půjde dohromady s tím rámcem EU pro prověřování investic? Nedávno došlo k takové situaci, třeba v Itálii. Ta dohoda už teď eh, nabide účinnosti, Itálie samozřejmě může činit svrchovaná rozhodnutí, ale mělo by se také brát v úvahu to, co se děje na radě a tak dále. Takže mě zajímá, jak bude možné, jak ten mechanismus bude fungovat, jak eh, umožnit, aby byl efektivní a také vlastně jak přinutíte nebo při, přimějete členské státy, aby s ním, aby ho dodržovali. Děkuji, já mě také, nebo jak bylo řečeno, tak poměrně hodně lidí je zaměstnáno těmi společnostmi se zahraničním vlastnictvím v Evropské unii. To bylo v té prezentaci. Chci se zeptat, ta... máte nějaké jasné poznatky o tom, jak se třeba ten zahraniční vlastník chová k těm svým zaměstnancům. Protože třeba, pokud vím, tak před pár dny se došlo k tomu, že Janfen, velký dodavatel automobilových součástek, který je velice dobře oceněn ratingovou agenturou Stanley Poor's, který eh, nějak ale tlačil na své zaměstnance, je to mezinárodní firma, investují do mnoha zemí a samozřejmě v každé zemi se ty podmínky liší, ale vypadá to, že vlastně oni eh, využili tu svou pozici v tom, že začali na ty své zaměstnance vyvíjet určitý nátlak. Chci se zeptat, za to je pouze ojedinělý případ, mm, nebo zda třeba můžete říci, že, ti, že ty společnosti se zahraničním vlastnictvím se třeba tedy chovají k těm svým zaměstnancům jinak, než ty unijní společnosti, nebo ty společnosti s vlastnictvím někoho jako z Evropské unie. Uh, Velice děkuji za zajímavé a relevantní dotazy. Za prvé, ty offshoreoví, investoři jako zdroje investic. Tato skupina investorů jasně narůstá a myslím si, že ty důvody jsou na bíledni. Mm, už to bylo řečeno. Jednak jsou zde určité systémy takzvané daňové optimalizace, ať už tomu říkáme jakkoliv, nebo eh, nějaké systémy, které jsou, nebo, nebo jsou zde tedy nějaké takové důvody, které nejsou tak úplně v souladu se všemi předpisy. Takže to mohou být ty důvody. Pokud budete mít čas, tak se podívejte na jednu tabulku, kterou máme na straně 12 ve své zprávě. A ta tabulka právě říká, kdo investuje v těch offshoreových investičních centrech. Takže víme, že plynou zdroje do Evropské unie, ale vlastně nevíme, kdo úplně za těmi offshoreovými investicemi stojí, ale víme, kdo do těch offshoreových center investuje. A je třeba zajímavé se podívat, že třeba do některých těch offshoreových center se soustředí třeba Američa, američtí investoři, třeba na Bermudy. Čínští investoři se zase zaměřují třeba na britské panenské ostrovy, ale 80 těchto investorů jsou z Číny. Takže to je taková, a, a tím tedy si můžeme učinit představu, kdo je tedy asi za těmi investicemi. Ale Účel této zprávy není takový, abychom třeba zjistili, kdo se vyhýbá daní, abychom jim tu daně nějak dostatečně, dodatečně uvalili. Jak víte, tak ta zpráva byla zadána eh, za tím účelem, aby doplňovala přípravu rámce Evropské unie pro prověřování investic a jak víte, tak tento rámec je vytvořen hlavně pro zaručení bezpečnosti. Netýká se to přímo cíle boje s vyhýbáním se daňové povinnosti. Naším cílem je prověřování investic z bezpečnostních důvodů ale eh, třeba v některých těchto informacích eh, mohou být pro nás zajímavé zdroje, zejména až se dostaneme k provádění toho rámce. Ale ještě chci zdůraznit, že opravdu jsme nezacházeli dále, než jsou ty otázky bezpečnosti. Jak reagovat na tu narůstající financializaci přímých zahraničních investic? Ehm, tento trend eh, odráží realitu v dnešní ekonomice. Máme zde mnoho volného kapitálu nebo mnoho eh, kapitálu, který se právě mm, eh, jak si, nebo pro tento kapitál se využívají tyto různé nástroje. A protože zde není um, tolik firm, když hovoříme o těch zahraničních investicích, tak se jedná o to, že ty peníze nebo ty investice vložíte do nějakých dlouhodobých aktiv. Není, nehovoříme zde o portfoliovém investování, to je něco jiného a nemusí to být ani nějaká investice dlouhodobá. Zde hovoříme o hlavně fyzických eh, aktivech, fyzickém jmění. Takže zde není třeba ani taková volatilita. Je zde hodně těch soukromých investičních společností. A ještě také ani my jsme, jak jste se ptali mm, na, na to chování nebo na tu volatilitu, to jsme také neskoumali v rámci této studie. Pak jste se ptali, jaký to bude mít dopad, nebo jaký to má dopad na reálnou ekonomiku. Myslím si, že dnes je zde mnoho takových těchto nástrojů, například eh, kanadské penzijní fondy jsou nesmírně důležité pro Spojené království. A zaručují to, že může fungovat mnoho firm a že je zde mnoho pracovních míst. Takže to není samo o sobě nějaký trend, který by nás měl znepokojovat. Je to zkrátka jeden způsob, jakým se využívá po celém světě kapitál. Také jsem zmínil, že cílem rámce nebo úkolem rámce Evropského eh, cílem rámce pro prověřování investic, který byl nedávno zřízen a který už eh, platí, že tedy účelem není zkoumat, zda ta investice je spekulativní či ne. Hovoříme obecně o zahraničních přímých investicích, které jsou dlouhodobé a je dost těžké, abyste měli nějakou spekulativní zahraniční přímou investici. Naším úkolem je vzít v úvahu, zda s tou investicí nejsou spojena nějaká bezpečnostní rizika, která by měla eh, negativní dopad na Evropskou unii. A tím se dostávám ještě k otázce, kterou, eh, jak jste citoval, Evropa, která chrání. Zda to bude mít nějaký dopad, Já už jsem říkal, že ten rámec má zaručovat určité eh, splnění určitých procesních kroků při prověřování investic a také zaručuje spolupráci, takže každý bude, nebo navzájem budeme vědět, eh, jaký je vývoj. Komise bude vydávat stanoviska, možná i v rámci společně s různými doporučování, ale není to opravdu, že by docházelo k nějakému lustrování investic, nebo že bychom mohli nějakou investici úplně nějak zakázat. Spíše jde o to, abychom identifikovali případná bezpečnostní rizika spojená s některými investicemi a doporučit nějaká zmírňující opatření. A to jsou oblast, to je oblast, kde komise může být aktivní. A pokud se ptáte, jaké má komise konkrétní plány, tak musím říci, že komise nemá nějaký konkrétní plán nebo nějakou konkrétní politickou koncepci v této oblasti, protože vstupujeme na nepoznanou půdu. Chceme zkrátka zjistit, kdo investuje a chceme sdílet tu informaci, abychom dokázali identifikovat případná rizika. Dnes to tak není. Členské státy některé to možná provádějí jednotlivě, že si prověřují ty investice, ale rozhodně nemusí třeba Eh, informovat ostatní členské státy, že třeba eh, tam může být nějaké bezpečnostní riziko a třeba i to může být tak, že třeba vedle, eh, sousední země může být negativně ovlivněna investicí v té hm, sousední zemi. Takže teď budeme ty informace sdílet a budeme usilovat o snížení a zmírnění těch rizik. Pak jste se ještě ptali na to, zda máme k dispozici údaje podrobněji rozčleněné Opět to nebylo úplně naším úkolem, ale mohli bychom třeba vytvořit určité konstrukty. My jsme vycházeli z databází, kde byly tisíce a stovky tisíc firem. Takže jsme vytvořili tu novou eh, databázi, a, takže ty informace, které byste chtěli, to by možná bylo možné nějak z toho také vyčíst, ale dnes to k dispozici není ale možná třeba v budoucnosti by to mohlo být možné pomocí této databáze podívat se na tu situaci v jednotlivých členských státech. Pak jste se ještě ptali na ty daňové ráje, o tom už jsem trochu hovořil předtím. Naším úkolem nebylo věnovat se problému daňových rájů. A pak ještě si chci říct něco k té čínské iniciativě Jeden pás, jedna cesta. To zcela jistě také souvisí s eh, rámcem pro prověřování investic. Čínská iniciativa Jeden pás, jedna cesta zahrnuje eh, memorandum o porozumění, které Čína podepsala s několika členskými státy EU a tam se jedná o spolupráci. Rámec EU pro prověřování investic se zabývá i akvizicemi. Prověřuje akvizice. Takže i když jsme dnes eh, vyslechli třeba otázku sítí 5G a zda třeba rámec EU pro prověřování investic bude schopen provést to prověření investic v rámci 5G sítí. Je to tak, že každý rámec pro prověřování investice dívá na to, kdo je tím investorem, kdo kupuje firmu nebo kdo chce zřídit novou firmu. Ehm, ty rámce pro prověřování investic neprověřují trh se zadáváním veřejných zakázek, ani neskoumají nějaké dodavatelské řetězce, které dodávají do evropských firm. To už je všechno nad rámec. My se díváme na to, jaká mohou být rizika spojená s akvizicí evropské firmy ze strany nějaké mimo unijní firmy nebo související se zřízením nové firmy. Takže pokud máme Čínu, Rusko nebo další jiné země, to, co můžeme zkoumat, je to, že pokud třeba přijde ruská nebo čínská nebo americká firma, která bude, provést, bude chtít provést akvizici v Evropské unii, můžeme provést analýzu, jaké jsou hrozby, jaká jsou citlivá místa nebo slabá místa a pak eh, vydáme určitou analýzu nebo doporučení. Mm, není to něco, co by nebylo v souladu s tou iniciativou Jeden pás, jedna cesta. My v rámci tohoto rámce budeme nebudeme zkoumat úplně jednotlivé všechny akce v rámci třeba spolupráce s Čínou, protože eh, pardon, tedy, takže budeme tedy muset všechny, budeme to muset řešit případ od případu a některé ty transakce s Čínou nebo některé ty operace s Čínou vlastně třeba vůbec nebudou nějak rizikové. A pak jste se ještě, pane předsedo, ptal na to, jak to vypadá se zacházením se zaměstnanci ze strany společností se zahraničním vlastnictvím. To jsme také nějak eh, neskoumali, ne, nemohu říci, zda ty společnosti se zahraničním vlastnictvím se chovají nějak lépe nebo hůře. Mohu říci pouze něco ze své osobní zkušenosti. Třeba v rozvojových zemích nebo v rozvíjejících zemích je to tak, že obecně podle statistik to vypadá tak, že investoři v cizích zemích se většinou chovají lépe. A většinou to jsou tedy třeba evropští investoři, pokud hovoříme o těch rozvíjících se zemích. Takže většinou lépe dodržují předpisy a tak dále. Ale nejenom, že lépe dodržují předpisy, ale také jsou třeba efektivnější, přinášejí více inovací té místní ekonomice, mají také třeba vytváří lepší propojení s místní ekonomikou. Tak toto vypadá v rozvíjejících se zemích tím chováním těch společností se zahraničním vlastnictvím. V Evropské unii myslím, že nemáme eh, jasný obrázek, ale můžeme říci, že ty firmy, které jsou většinou eh, větší, takže také v průměru vyplácejí vyšší mzdy, ale rozhodně vám nemohu říci, jak to vypadá s dodržováním předpisů eh, těchto firm v těch jednotlivých zemích. Děkuji, říká pan předseda, tím jsme ukončili bod 14. Bod 15 je mým oblíbeným bodem, je to bod různé. Do bodu různé nic nemáme. A pak ještě bod 16 je schválení zápisu ze schůze této dnešní schůze, protože se jedná o poslední schůzi v tomto legislativním období, takže musíme teď okamžitě schválit eh, zápis jednání dnešní schůze. Nejsou žádné připomínky, čili tento zápis bude schválen. A to je úplně poslední bod eh, celého jednání výboru INTA za celé toto legislativní období. Chtěla bych vám všem popřát mnoho štěstí, také ještě děkuji sekretariátu za to, že nám v tomto legislativním období eh, byl věrně nápomocen a přeji vám rovněž mnoho štěstí do budoucna. Done